Dear colleagues, please, may I ask you... Vážení kolegové, poprosil bych vás, abyste se usadili. Welcome to this session. A vítám vás na tomto zasedání, kterým zahájíme meziparlamentní konferenci o stabilitě hospodářské koordinaci v Evropské unii v rámci Evropského parlamentního týdne. Opět zde vítám všechny zástupce národních parlamentů, stejně tak jako europoslance a europoslankyně. Je mi velkým potěšením a velkou ctí přivítat zde předsedu Evropského parlamentu Antonia Tajányho a e, předsedu Malckého e, parlamentu Angelo Farrugiu. Rád bych také přivítal Baldice Dombrovsky, se místo předsedu komise a pana Jose Luis Escrivá, který je předsedou Evropské sítě nezávislých fiskálních institucí. A pak zde jsou také Paolo Guerrieri Paleotti z italského senátu a Norbert Brackmann, člen rozpočtového výboru německého Bundestagu. Jak víte, dnešní zasedání se zaměřuje na výměnu názorů a zkušeností eh, k takzvanému fiskálnímu kompaktu, v rámci eh, Evropské národní tvorby politiky, tak jak se uvádí ve smlouvě, to znamená stabilita, koordinace a zpráva EMU. Jak víme, ve smlouvě je článek 16, který předpokládá, že nejpozději do pěti let po vstoupení v platnost dané smlouvy a na základě hodnocení zkušeností s její implementací budou provedeny potřebné kroky v souladu s SFEU, s cílem začlenit eh, podstatu této smlouvy do právního rámce EU. A právě v tom ohledu je velice příhodné, že se dnes setkáváme, abychom se podělili o zkušenosti ohledně implementace této smlouvy s cílem užší koordinace hospodářských politik. Eh, nemyslím, že musíme připomínat pravidla, a systém eh, žádání o slovo s příslušným formulářem. A teď tedy už bez eh, odkladů mohu dát slovo předsedovi Evropského parlamentu Antoniu Tajánimu. Roberto. Děkuji, Roberto. Vážení poslanci národních parlamentů a vážení europoslanci, vážený pane eh, předsedo Malckého parlamentu, pane Ferruggio, Vážený pane místo předsedo Dombrovky si, vážený pane předsedo Evropské sítě nezávislých fiskálních institucích, drahý eh, Jose Luisi Escrivá, eh, vážený pane senátore Paolo Guerrieri Paleotti eh, z rozpočtového výboru italského parlamentu, vážený pane Brakmane z rozpočtového výboru Bundestagu, drahý Roberto, Chtěl bych v první řadě poděkovat malckému předsednictví za hladkou spolupráci při pořádání této konference o fiskálním kompaktu. Rád bych popřál Maltě vše dobré, co nejúspěšnějších příštích měsíců v roli předsednictví EU. Můžete se spolehnout na Evropský parlament, že vám pomůže učinit vaše předsednictví Rady EU úspěšným. Dnes tady budeme debatovat a vyměňovat si informace o svědčené postupy ohledně implementace fiskálního kompaktu. To je velice užitečné cvičení, které posílí spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem v oblasti hospodářského řízení a e, zvýší demokratickou odpovědnost. A když dovolíte, budu hovořit svou mateřštinou. Tyto dny jsou věnovány analýze naší schopnosti spravovat eh, evropskou ekonomiku a přiblížit ji občanům a podnikům. Nejedná se o nějaké teoretické cvičení. Závisí na tom růst a tvorba pracovních míst v Evropě. A to od nás evropští občané očekávají. Krize bohužel není ještě zcela překonána a růst je nadále slabý. Úroveň našich investic je pořád ještě nedostatečná, nezaměstnanost je dvojnásobná v porovnání se Spojenými státy americkými. Zaměstnanost musí být v centru našeho zájmu, především v těch regionech, kde polovina mladých nemá práci. Přes pozitivní údaje o vývozu reálná ekonomika podniku, především těch malých a středních, pořád ještě naráží na překážky, pokud jde o přístup k úvěrům, k trhům a k efektivním službám. Tváří v tvář těmto výzvám se musíme vybavit eh, náležitými nástroji. Unie nemůže žádným způsobem ohrozit své vlastní přežití. Už toho bylo hodně uděláno, to je pravda, ale řekl bych, že máme ještě mnohem více práce před sebou. Podle zprávy pěti předsedů je třeba završit měnovou unii. Musíme završit také bankovní unii, jednotný trh, digitální a energetický trh, abych uvedl jen některé z nich. Je nutno posílit konzistentnost našich eh, politi- ekonomických politik a také omezit rostoucí ekonomické a sociální rozdíly. Náš hospodářský systém musí být konkurenceschopnější. S tímto cílem si myslím, že je nutno rekvalifikovat výdaje a učinit z nich produktivní investice. V tomto kontextu musí národní parlamenty sehrát důležitou roli. Jejich podpora potřebným strukturálním reformám, které jsou nutné pro růst a zaměstnanost, je zcela zásadní. Vaše práce je zásadní. Například reformy trhu práce, služeb, kapitálu, veřejnou administrativu, podpora reálné ekonomiky, průmyslu, malých a středních podniků. Evropský semestr, jak se říkalo včera, zde na tomto fóru je optimálním nástrojem k dialogu mezi evropskými a národními institucemi při definování těch hospodářských politik, které jsou nezbytné k oživení naší ekonomiky. Doporučení semestru budou o to efektivnější, čím více budou demokraticky diskutovány a čím více si je členské státy osvojí. V tomto duchu budeme dnes diskutovat o fiskal kompaktu, který je klíčovým prvkem naší hospodářské zprávy a řízení. Víme, že je to složitá smlouva. Vyžaduje rovnováhu rozpočtu veřejných eh, financí, automatické korekční mechanismy. Budeme mít tento komplexní plán pravidel Musíme ho zasadit do národního kontextu a to zdaleka není snadné. V mnoha zemích je pořád ještě spousta problémů, které musíme vyřešit. A proto si myslím, že je důležité, aby Evropský parlament a národní parlamenty diskutovali o různých zkušenostech eh, souvisejících s aplikací těchto pravidel. Co fungovalo a jaké byly problémy. Jaký byl dopad na stabilizaci veřejných financí? Jaký stimul pro reformy? A především podívat se na to, zda potřebujeme nějakým způsobem provést úpravy, abychom více podporovali růst, zaměstnanost, reálnou ekonomiku a zdravé veřejné finance. Abych byl upřímný, já si nemyslím, že proti sobě stojí úsporná opatření a na druhé straně flexibilita. Já si myslím, že v našich členských státech musíme omezit veřejné výdaje, protože nemůžeme promrhat peníze jen proto, abychom uspokojili občany a udělali to s ohledem na příští volby, ale zároveň ozdravit veřejné účty nevyřeší problém ekonomiky, pokud zde nebude silná akce na podporu reálné ekonomiky, průmyslu, podniků, svobodných profesí, zemědělství, obchodu a řemeslné činnosti. Jinak nám hrozí, že budeme mít politiku, která se bude dívat pouze jedním okem a my musíme podporovat eh, oba dva pilíře omezení tedy veřejného dluhu, neutrácet zbytečně veřejné peníze, ale zároveň pomoci také podnikům a průmyslu. A to vše představuje reálnou ekonomiku. Potřebujeme tedy úpravy, abychom udržitelným způsobem podporovali růst a zaměstnanost a abychom dosáhli ozdravení veřejných financí. Proto mně přišlo velmi užitečné to, co říkal místo předseda Dobrovsky z minulý týden na euroskupině. Říkal, že bude zveřejněna zpráva o transpozici pravidel z Fiscal kompaktu do národních legislativ. To je podle mě velmi důležitá práce. My jsme toho už hodně udělali. Vyrazili jsme z jednoho břehu řeky, ale nepodařilo se nám překonat celou řeku a zůstali jsme uprostřed toku. A když jste uprostřed řeky, tak vám hrozí, že vás smete vlna. Takže opravdu nám hrozí, že naše politická strategie bude poražena. Musíme mít eh, Ekonomická pravidla, která budou stimulovat růst, musíme mít také solidní, pevné veřejné finance, musíme přitom respektovat demokracii a občany. A proto je důležité zapojit národní parlamenty i Evropský parlament. Každý z nás má různé kompetence, ale mít příležitost jako tento týden konfrontovat se, hovořit o tématech, která se týkají ne velkých financí, ne nějakých elitarských, elitistických argumentů, ale týkají se života všech našich spoluobčanů, především těch, kteří žijí v podmínkách eh, hospodářských problémů, protože naší povinností je starat se o ty nejslabší, zabránit tomu, aby zůstali stranou. Smlouva říká, že věříme v sociální tržní ekonomiku. A to znamená, že považujeme trh za nástroj sociální politiky. Trh není cílem sám o sobě, je to nástroj k sociální politice. Je to nástroj, abychom pečovali o občany naší unie. A teď bych rád dal slovo Angelovi Ferudžovi, který je předsedou Malckého parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane Gualtieri. Jste velmi dobrý předseda, velmi dobrý předseda výboru ECON v Evropském parlamentu. Děkuji za vaši práci a za vaše angažmá ve prospěch našich občanů a evropské ekonomiky. Thank you, Chair. President Tajani. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Tajani, vážení eh, europoslanci, europoslankyně, vážení eh, poslanci z národních parlamentů, milí kolegové. Je mi velkou ctí mít možnost eh, mít možnost vystoupit eh, před eh, takto erudovaným publikem, co se týká aktivit malckého předsednictví rady. Upřímně bych všem z vás chtěl poděkovat za to, že jste přijali pozvání na, co doufám, se stane konstruktivní, otevřenou meziparlamentní konferencí. Eh, hned na úvod bych rád mluvil naprosto jasně. Dovolte mi vyjádřit se k skvělé spolupráci mezi Maltským parlamentem a Evropským parlamentem. Eh, vlastně Dříve dnes jsem se setkal eh, s panem předsedou, kde jsem zdůrazňoval, jak je to důležité pro dosažení výsledku jak na politické, tak na administrativní úrovni. Jedině tak, eh, jedině když tyto schůzky budou probíhat, tomu tak bude. Včera proběhla konference k evropskému semestru a já věřím, že její závěry byly užitečné a že budeme moci pokračovat v budování na základě toho, co vzešlo z včerejší a co vzejde z dnešní konference. Hlavně jde o to mít možnost se setkávat a diskutovat spolu jako parlamentáři, jako zástupci členských států, ale i jako europoslanci. Mít možnost diskutovat o rozpočtové politice, a dalších otázkách, které pokrývá smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii. Dámy a pánové, dnes eh, se setkáváme v této aule eh, v době, kdy, řekněme si to upřímně, Evropská unie čelí nejhorší krizi od svého vzniku. Počet výzev, kterých je celá řada, a když dovolíte, mohu některé i vyjmenovat, ten počet je zcela bezprecedentní. Máme tady Brexit, máme tady problém uprchlíků, uprchlické migrační krize, máme nárůst extremismu a terorismu, dochází k nárůstu euroskepticismu, jak poznamenal předseda Tajány, máme také hospodářské a finanční problémy, které zažívají zejména některé členské státy EU. Máme úsporná opatření a jejich dopady na ty nejzranitelnější. Chudoba stále vzrůstá. A bohužel, jak už jsem řekl, to není úplný seznam. Ale co je nejhorší, musím říct, je, že Evropská unie se snaží tyto výzvy řešit, ale bohužel nevždy je schopna svým občanům eh, dokázat, že dokáže jednat účinně rozhodně a efektivně, což ve finále přispívá k erozi důvěry a zájmu evropských občanů a evropské instituce. A tím pádem to e, snižuje relevanci EU v každodenním životě těch, které my jako parlamentáři zastupujeme. Kromě toho e, bych rád řekl, že členské státy Evropské unie jako takové nevždy, a to zdůrazňuji, jsou schopny jaksi upostranit eh, spory mezi sebou, aby mohli řešit problémy, které se týkají celé Evropské unie. Aby připravovali cestu vpřed. Co nejrychleji a nejefektivněji, jak je to možné. Aby dokázali generovat konkrétní výsledky. Všichni společně ku prospěchu každého z nás v té naší rodině států, kterou je Evropská unie. No a v rámci tohoto velice složitého scénáře eh, jsou priority malckého předsednictví eh, Rady Evropské unie velice relevantní, protože nám mohou pomoci dosáhnout možných výsledků a velice pozitivních výsledků v těch jednotlivých oblastech, kde se Evropské unii nedaří se posunout vpřed. Můžu je zmínit. Migrace, jednotný trh, bezpečnost, sociální inkluze, politika sousedství a námořní sektor. Zároveň s tím, paralelně s tím, eh, bude parlamentní rozměr poskytovat jakousi druhotnou platformu pro diskuse a bude poskytovat svoje know-how. Kromě toho musím říct, že ten parlamentní rozměr bude dále prosazovat jednotnost. Jednotu, které je nám naléhavě zapotřebí v těchto okamžicích. Jednotnost a dialog. A to jak na evropské, tak na státní a regionální úrovni. Nesmíme zapomínat, že my jako parlamentáři můžeme jít a musíme jít příkladem. Potřebujeme politickou vůli na všech úrovních, vůli nalézat kompromisy, vůli dospívat nutných řešení, vůli řešit výzvy co nejkomplexnějším možným způsobem. Dámy a pánové, po všech těch doprovodných efektech finanční a hospodářské krize, které vlastně jsou pořád s námi, naše ekonomické a finanční potíže nejsou za námi. To si musíme přiznat. A pouze efektivní spoluprací budeme schopni tyto problémy vyřešit a budeme moci společně udělat něco, abychom ve finále byli silnější, než jsme byli na začátku. Musíme dodávat konkrétní výsledky. Chceme-li posílit důvěru našich občanů v eh, tomu, čemu se někdy říká politický establishment. Chceme-li každého z nich přesvědčit o tom, že Evropská unie je projektem, který je ku prospěchu nás všech, každého z nás. Je potřeba, abychom ukázali větší míru solidarity je potřeba použít takový ten termín, který se obvykle používá v oblasti migrace, ale který je podle mě aplikovatelný i na hospodářskou a finanční otázku. Solidarita vůči členskému státu, který má potíže a solidaritu vůči každé lidské bytosti, která žije pod hranicí chudoby a nebo které chudoba hrozí. Podle statistiky, eh, mluvím tady o Eurostatu, je počet osob, které, kterým hrozí chudoba, nebo počet osob, které žijí v sociálním vyloučení v 28 členských států, je, eh, to je něco naprosto šíleného. Je to 24% eh, v roce 2015 tedy. A to musíme řešit. Musíme si připomenout, že nás lidé přímo zvolili. My je zastupujeme. Zastupujeme jejich zájmy. Musíme být jejich hlasem a musíme jim sloužit podle našich politických závazků. A proto, mimo jiné, jsme dnes tady. Body, které máme na pořadu jednání, tento záměr reflektují. Například Evropský pilíř sociálních práv. A nebo další téma na pořadu jednání, které je také velice aktuální vzhledem k aktuální finanční krizi, která má devastující dopady na eh, celou řadu členských států. Nezaměstnanost, o tom jsme mluvili, nezaměstnanost mladých. Ta stoupá přímo exponenciálně. A také různé formy prekérních pracovních smluv, prekérní pracovní podmínky, to si také vybírá svou daň napříč Evropskou unii. A to všechno vytváří potřebu, abychom zdůrazňovali sociální rozměr naší politiky, o které mluvím jako o jedné z priorit našeho předsednictví. Politici, a to jsme my všichni, nesmějí opakovat stejné chyby, ke kterým došlo po hospodářské a finanční krizi v nedávné minulosti. Jak víte, tehdy padla určitá rozhodnutí, aniž by se řádně zvážily devastující dopady těchto rozhodnutí na ty nejzranitelnější mezi námi. Teď ty výsledky už známe a tu chybu si nesmíme dovolit opakovat. E, trošku jiné téma, ale souvisí. E, my tady zastupujeme občany a právě pro ně je poslední bod na pořadu jednání, který budete diskutovat na zítřejším zasedání. Musíme najít rovnováhu mezi úspornými opatřeními a strukturálními reformami. To je zapotřebí, aby vlády byly schopné plnit evropská výdajová pravidla na straně jedné, ale na straně druhé, aby se zajistila náležitá míra ochrany v podobě vzdělávání, v podobě zdravotní péče a, co je nejdůležitější, v podobě tvorby pracovních míst právě pro ty nejzranitelnější skupiny ve společnosti, včetně mimo jiné mladých lidí, kteří se pomalu, ale jistě stávají současnou ztracenou generací. Kolegové, už musím končit, ale všem vám přeji co nejplodnější diskusy, na základě které můžeme my sami najít inspiraci a pobídku k tomu, abychom se dále snažili, abychom dále pokračovali bez ohledu na výzvy, kterým čelíme. Musíme být odvážní. A zároveň musíme najít eh, dost odhodlání, aby budoucnost byla jasnější než ty pokrizové roky, které jsou za námi. Děkuji. Thank you very much. Já mnohokrát děkuji. teď předám eh, slovo místo předsedovi Evropské komise Valdisi Dobrovskisovi. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, především vám děkuji za příležitost, eh, že komise může eh, přispět k této výměně názoru o fiskálním kompaktu a šířeji k koordinaci fiskální a hospodářské politiky. Stručně připomenu, proč je tady eh, potřeba takovéto dohody, takovéhoto kompaktu. Ten kompakt nelze vnímat i jako o o samostatnou iniciativu, ale spíš jako součást širší reakce EU na krizi v eurozóně. V roce 2011, když eh, ta eh, krize byla v plném proudu, Členské státy a komise hledaly dodatečné nástroje na evropské úrovni eh, k posílení rozpočtové disciplíny a posílení toho, aby se členské státy braly eh, více za své ta opatření k eh, odpovědné fiskální povolice. Kromě toho, že by příslušné mechanismy měly být tedy eh, doprovázeny mechanismy silnější finanční kázně. Ten evropský mechanismus finanční stability byl eh, navázán na eh, právě na požadavky fiskálního kompaktu. Fiskální kompakt, fiskální dohoda má smluvním stranám představovat smluvní závazek pro dosažení vyváženého rozpočtu. Je to tím automatickým vyrovnavacím mechanismem a nezávislými eh, národními fiskálními institucemi. Cílem bylo posílit národní fiskální eh, rámce a zajistit dodržování eh, paktu stability a růstu, tak aby mezi EU a členskými státy existovala určitá konzistentnost. Také připomenu, že mezivládní přístup nebyl naším preferovaným přístupem úprava eh, evropských smluv eh, neprošla o, o jen těsně neprošla. A teď zdůrazním dvě myšlenky. Posílení národního fiskálního rámce eh, neexistuje tady jenom v institucionálním váku. Ten pak růstu a stability je součástí širší politiky. Máme tady evropský semestr, o kterém jsme se bavili včera. Pakt stability a růstu ovšem může při, mm, předepisovat pouze některé kroky. Proto máme tady také eh, rozšířenou koordinaci eh, eh, ex ante v eurozóně a to se dělalo v rámci tzv. dvou, legislativního dvou balíčku. Členské státy mají předkládat návrhy rozpočtu, ty komise dá dohromady, nebo respektive posí, pardon, posoudí je a, a budou se v rané fázi eh, posuzovat na eh, fóru ministrů financí ještě před přijetím národního eh, rozpočtu. To také posiluje dialog mezi komisí a členskými státy a také mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Národní parlamenty a Evropský parlament mohou také vyzvat komisi, aby předložila své stanovisko k konkrétnímu návrhu rozpočtu. Čím silnější nebo silnější koordinace pro eurozónu znamená, hm, způsob eh, zajistit odpovědnou eh, prorůstovou fiskální politiku. Eh, zapojení národních parlamentů do tohoto procesu je naprosto klíčové, protože právě rozpočtová pravomoc je jedna z jejich klíčových pravomocí. Národní parlamenty spolupracují s vládami a na vyjadřování národních eh, politických priorit. Druhá věc eh, se týká vzniku eh, nové, nových aktérů, a sice těch nezávislých fiskálních rad. Takových institucí eh, před krizí bylo ve členských státech jenom minimum. Většina z nich byla vytvořena eh, právě na základě evropské legislativy v poslední době. Teď eh, mají prakticky všechny členské státy takovou radu, aby tedy poskytovala nezávislé poradenství. A tyto rady hrají v národních rozpočtových procesech stále důležitější roli. Pomohlo to v respektování fiskálních pravidel, na přijímání realističtějších eh, prognóz a udržitelnosti veřejných financí. Fiskální rady dostávají eh, v rámci fiskálního kompaktu eh, důležitý úkol. Přispívají k vyváženému rozpočtovému hospodaření a jinými slovy, jejich cílem je podpořit důvěryhodnost a transparentnost korekčního mechanismu. K zajištění jejich nezávislosti a efektivnosti komise předložila eh, principiální eh, požadavky eh, v souvislosti tedy s fiskálním kompaktem. Ten fiskální kompakt také zavedl princip vysvětlování. Jsou tady nezávislé monitorovací instituce, mm, které se opírají o pravidla doporučených, doporučených vyrovnaných rozpočtů. A pokud tato nejsou dodržena, je třeba to vysvětlit. Je to pouze pro informaci, a, ale naop, a ne, není to pouze pro informaci, je třeba na základě toho jednat a my se staneme o to, aby e, ta doporučení byla sledována velmi bedlivě. Fiskální rady jsou doprněny nedávno, vytvořeným, e, nedávno vytvořenou fiskální komisí, Fiscal Board. To je e, poradní orgán, který radí k implementaci pravidel a také k celkovému postavení eurozóny fiskálnímu. Vysvětlím, co přijde dál. Jak víte, tak komise byla vyzvána, aby podala zprávu o těch národních ustanoveních přijatých eh, dvěma, 22 eh, smluvními stranami k eh, rozpočtovým pravidlům přijatým do národních legislativ. se pracuje se členskými státy na velmi komplexním a rigorózním posouzení a už je téměř před koncem. Toto posouzení by mělo být vydáno v nadcházejících týdnech bude eh, jeho cílem bude eh, poskytnout informace o tom, jak se fiskální kompakt eh, promítl do národní legislativy v jednotlivých zemích. Také doufáme, že to poslouží k dalšímu zamýšlení na posílení evropského fiskálního rámce. A potom eh, také, eh, pokud jde o to fiskální řízení, které je eh, dáno nebo stanoveno mezinárodní nebo příslušnou mezivládní dohodou, tak nad tím se budeme moci zamýšlet. Děkuji vám. Děkuji vám, pane místo předsedo Dombrovsky si. A pokud vím, tak teď máte před sebou důležitý dialog, tak nás musíte opustit, takže vám děkuji. A, a slovo má Jose Luis Uskrivač, z Organizace fiskálních institucí. Prosím. Pane předsedo, poslanci Evropského parlamentu i národních parlamentů, děkuji vám za toto pozvání. Děkuji také Malcké republice. Je to velká čest pro mne i pro síti nezávislých daňových institucí EU, že se můžeme zúčastnit této meziparlamentní konference o fiskal kompaktu jako součást eh, tvorby národně ekonomické politiky. V podstatě Nezávislé finanční instituce v mnoha případech eh, jsou vytvořeny v souvislosti s fiskálním kompaktem a v tom našem relativně krátkém životě stavíme na zkušenostech s fungování v rámci, který byl vytvořen fiskálním kompaktem. V naší síti si nejvíce ceníme toho, že se věnuje velká pozornost preventivní roli daňového dohledu a jeho monitorování národními nezávislými daňovými institucemi. A za druhé také schopnost přizpůsobit evropská pravidla národním specifikům. Země mohou eh, fiskální kompakt modulovat, aby ho přizpůsobili svým zvláštnostem s tím, že budou pořád ještě dodržovat eh, pravomoci Evropského parlamentu a obecná evropská pravidla. Fiskal Compact přináší celou eh, řadu prvků, ale já se zaměřím na institucionální koncept, kde se, kontext, kde se přijímají rozpočtová rozhodnutí. Velmi často se daňové debaty v Evropské unii omezují na daňová čísla. Někdy se hovoří pouze o drobné odchylce od cílu nebo o interpretaci rozhodnutí ECOFINu o konkrétních členských státech. V naší síti jsme si vědomi toho, že potřebujeme střednědobé zaměření a že bychom se měli spíše zaměřit na posílení národních daňových rámců a na to, aby si státy více osvojily své daňové závazky. Model, který byl založen na přísných evropských pravidlech a evropském dohledu, ukázal, že je nedostatečný k tomu, aby mohl předcházet závažné daňové krizi a aby podporoval solidní zdravé veřejné finance. Silné národní instituce jsou eh, předpokladem pro efektivní daňovou politiku. Národní instituce a parlamenty jsou schopny sehrát eh, náležitou roli v rozpočtovém procesu. Pravidla a dohled EU se tedy stává méně potřebnou a daňová rozhodnutí už nejsou vnímána jako něco, co je nám vnucováno z centra. A za druhé, protože s tímto prohloubeným závazkem ze strany národních institucí a jejich zapojení do rozpočtového procesu může daňová politika rozšířit eh, své pole působnosti a své cíle. Je to důležité pro efektivitu a kvalitu veřejných financí, aby to bylo tedy dodáno na pořad jednání. Stejně jako výzvy, které vyplývají ze státnutí populace a klesající produktivity. Vládní výdaje vytvářejí 45 ehm, HDP Evropské unie. Takže když se zefektivní, bude to mít velký pozitivní dopad eh, na ekonomickou aktivitu a blahobyt. Národní nezávislé daňové instituce, zapojení parlamentu v jednotlivých členských státech, to vše je velmi důležité proto, aby se implementovala Fiskální politika zaměřená na stabilitu. Daňové a rozpočtové politiky by měly být schopny zaměřit se na spravedlivou redistribuci a vedení zprávu obchodního cyklu. Fiscal Compact byl pozitivním krokem z hlediska naší sítě. Rozhodně podporoval národní daňovou disciplínu a také to, že národní nezávislé daňové instituce byly pověřeny monitorováním a transpozicí preventivní součásti této politiky na národní úrovni. Počet eh, těchto nezávislých eh, institucí vzrostl tak rychle, že dnes téměř všechny země EU, všechny s výjimkou Polska a České republiky, mají svou vlastní instituci tohoto druhu a všechny jsou tedy členy této sítě. V mnoha zemích byly tyto nové instituce vytvořeny zcela od nuly. Chápeme, že se musíme ještě hodně učit, abychom se skutečně efektivními institucemi zajistit přístup k informacím, získat lidské a finanční zdroje, které budou odpovídat našim úkolům, skutečná finanční a funkční nezávislost, to jsou věci, na kterých ještě naše instituce pracují. Instituce a pravidla jsou pouze částí celého příběhu. Zdravé veřejné finance také vyžadují komplexní daňové rámce na národní úrovni, které budou združovat adekvátní rozpočtové informace, dobré rozpočtové postupy a více střednědobý přístup, eh, který bude vycházet eh, z číselných pravidel nebo náležitých uspořádání a propojení mezi různými úrovněmi veřejné administrativy, veřejné zprávy. Musíme si uvědomit, eh, že potřebujeme věnovat více pozornosti implementaci na národní úrovni sítě zdůrazňuje především relevanci střednědobých eh, rozpočtových rámců. Fiscal Compact eh, je tedy krokem správným směrem směrem eh, k posílení silných národních daňových institucí. Dobře fungující nezávislé daňové instituce mohou být velmi přínosné pro daňovou udržitelnost. Je třeba ještě ale intenzivnit úsilí, aby tento přístup eh, byl dále uplatňován. Vyzýváme komisi, aby monitorovala transpozici fiskálního kompaktu jako celku, včetně implementace principu pro národní nezávislé fiskální instituce do národní legislativy. Tento monitoring by neměl mít pouze dimenzi de jure, ale měl by se také zaměřit na to, zda de facto v každodenním životě mají nezávislé daňové instituce prostředky a schopnost být nezávislé a plnit funkce vyplývající z fiskálního kompaktu a z národní legislativy. Členské státy musí důvěřovat kapacitě těchto institucí a musí jim usnadnit jejich každodenní fungování. Na závěr bych rád řekl pár slov o daňových pravidlech, které v současné době jsou vytýčena na evropské úrovni. Musíme přiznat, že praktické monitorování těchto pravidel, které jsou obsaženy ve fiskálním kompaktu a jejich eh, kontrolování ze strany našich institucí je velkou výzvou. Je pravda, že každá země dostala určitý prostor k tomu, aby mohla přizpůsobit preventivní pravidla, to je tzv. kodeční mechanismus, aby se tedy mohly přizpůsobit svým národním specifikům. To je vítaný přístup, ale základ fiskálního kompaktu je velmi komplikovaný. I když eh, se EU neustále snaží zjednodušit svá daňová pravidla, jsou založena na velmi složitých analytických nástrojích, postupech a dohodách. Takové koncepty jako MTO, eh, risk udržitelnosti, output gap a tak dále, to není snadno srozumitelné pro širokou veřejnost. Dokonce jsou tady oblasti, ve kterých se experti těžko dohodnou. Samozřejmě naše instituce mohou dobře monitorovat tato pravidla a chceme je zpřístupnit i ostatním. Naše síť se domnívá, že jak tedy souhlas s fiskálními pravidly, tak i efektivita evropského daňového rámce by se zasloužil další zjednodušení. Určitě se přijímají už kroky tímto směrem, ale podle mého názoru podle našeho názoru se to dá ještě vylepšit. Naše sítě vítá, že jedním z úkolů, které si eh, vytýčila Rada pro daňové záležitosti, tedy European Fiscal Board, je provést hodnocení a předložit nástroje, nebo tedy návrhy, které se týkají fungování evropského daňového rámce. To by mohlo být velmi užitečné a naše zkušenost by mohla na pomoci přizpůsobit evropský daňový rámec a identifikovat eh, různé potenciální zlepšení. My jsme ochotni přispět k této práci, pokud jde o nezávislé hodnocení ze strany European Fiscal Board. Na závěr bych rád řekl, že naše síť i já osobně jsem připraven dále spolupracovat s institucemi Evropské unie a s národními parlamenty. Slyšení před národními parlamenty jsou součástí pravidelné aktivity národních nezávislých eh, fiskálních institucí. Nejenom proto, že reporting parlamentům je součástí našeho mandátu, ale spíše proto, že zodpovědnost eh, je v samotném srdci našich strategií, abychom se stali užitečnými institucemi pro společnost jako celek. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo Paolovi Guerrierovi Paleotemu, který je členem rozpočtového výboru italského senátu. Děkuji, pane předsedo. V této stručné prezentaci bych se rád vyjádřil ke třem hlavním tématům. Za prvé, kdy a jak Itálie zavedla ten fiskální kompakt. Za druhé, naše konkrétní zkušenosti s jeho implementací a mm, za to s implementací Paktu růstu a stability a několik návrhů, jak revidovat a implementovat obsah fiskálního kompaktu vzhledem k těmto zkušenostem, které jako země máme. Itálie přijala nová rozpočtová pravidla v souladu s fiskálním kompaktem v dubnu 2012. Už předtím Eh, než se ratifikoval ten fiskální kompakt. Podle těchto nových pravidel struktura rozpočtu musí být vyvážená nebo v nadbytku a to poté, co je jaksi rozpočet skorigován o dočasná opatření. Pokud eh, ten dluh stoupne nad limit stanovený EU, musí rozpočtový cíl zohlednit nutnost snížit eh, tyto excesy podle evropsky stanovených cílů. Máme nezávislou fiskální radu, Jmenuje se to eh, parlamentní kancelář pro rozpočet, která má na starost dohlížet nad rozpočtem a nad procedurami, které jsou předpokládány podle fiskálního kompaktu. Podle evropského práva máme dvě výjimky eh, z deficitních a dluhových pravidel. Eh, za prvé je to případ výrazné recese v eurozóně a nebo v celé EU. A za druhé je to případ výjimečných událostí, které jsou mimo kontrolu vlády a mohly by vážně ovlivnit veřejné finance, například mm, přírodní katastrofy nebo finanční krize. Každopádně kdy, e, jsou zavedeny velice přísné postupy, které umožňují italské vládě využít tyto výjimečné doložky. Parlament vyžaduje po Evropské komisi, aby poslala eh, zprávu do obou komor parlamentu a musí to schválit jak poslanecká sněmovna, tak senát absolutní většinou hlasů. Eh, dovolte mi promluvit o našich zkušenostech s implementací fiskálního kompaktu. Od roku 2012, což je tedy zhruba, kde, kdy to všechno vzniklo, se Itálie vydala na cestu radikální transformace, která je zorganizovaná na dvou úrovních. Za prvé, zavedli jsme radikální reformy, začali jsme penzijním systémem, což Evropská komise hodnotila jako nejudržitelnější mezi členskými státy v dlouhodobém horizontu. Za druhé, implementovali jsme eh, výrazné přizpůsobení veřejných financí, kde náš eh, deficit začal klesat. Jinými slovy, eh, v letošním roce očekáváme, pardon, za rok 2016 to bylo 2,4%, v roce 2015 to bylo 2,5% a na příští tři roky eh, očekáváme další prudké snižování deficitu veřejného rozpočtu. Za to tříleté období budeme muset eh, tohoto snížení dosáhnout, abychom dosáhli střednědobého cíle vyváženého strukturálního rozpočtu. Eh, tato efektivní spolupráce reform a fiskální a odpovědná fiskální politika na straně druhé už má své výsledky. Eh, podle nedávných čísel se zvyšuje zaměstnanost a ho, e, hospodářství rovněž roste. Co se týká aplikace fiskálního kompaktu, Itálie, podobně jako celá řada dalších evropských států, čas od času odkládala ten definitivní cíl vyváženého rozpočtu a měli bychom připomenout, že za toto období mezi hlavními zeměmi pouze v Německu byl fiskální kompakt aplikován striktně a plně. V nedávné době eh, využila Itálie flexibilitu v rámci tohoto paktu za účelem implementace signifikantních strukturálních reform a dodatečných veřejných investic a zároveň eh, řešila nepředvídatelné výdaje související s eh, migrací a zemětřeseními ve středu Itálie. Zavádění flexibility bylo a je pozitivní. V našem případě flexibilita představuje pobídku pro více investic a reform. Myslím si, že je zavádějící eh, vidět flexibilitu pouze jako něco, jak se dostat pryč od fiskální disciplíny. Pak mi ještě dovolte pár poznámek ve světle těchto zkušeností, které máme. Samozřejmě i ve světle zkušeností dalších států. V rámci té perspektivy, jak zacházet s fiskálním kompaktem a s komunitárním rámcem, není pochyb o tom, že fiskální kompakt a zavedení tohoto druhu fiskálních pravidel eh, zlepšuje prostředí, které je teď daleko lepší, než jaké bylo v minulosti, ale měli bychom k tomu dodat i to, že předtím, než eh, se diskutuje integrace fiskálního kompaktu do evropského práva, jsou zapotřebí potřeba určité reformy a revize. Jenom na základě zkušeností dovolte mi nastínit pár návrhů v tomto směru. Za prvé, metodika a výpočet určování potenciálních výstupů národních ekonomik, což je velice důležité, za účelem implementace do politiky. To je potřeba předělat, protože tento druh výpočtu eh, spočívá na několika spochybnitelných předpokladech. Jak víte, eh, strukturální rozpočet jako takový se sám velice obtížně určuje a tím pádem může znamenat politické chyby. Jinými slovy, může to generovat preskriptivní fiskální konsolidaci, když je zapotřebí něco jiného. Takže Takováto preskriptivita může být kontraproduktivní v některých oblastech. Za další je velice důležité zdůraznit, že je velký počet teoretických metodik, které je možné použít eh, na výpočet strukturální nerovnováhy. Jedno řešení by například mohlo být i nahradit koncept strukturální nerovnováhy eh, nějakým pravidlem o výdajích. Eh, takováto pravidla jsou transparentnější, snáze pochopitelná a zahrnují určité nástroje, tedy výdaje, které jsou přímo pod kontrolou vlády, na rozdíl od strukturální vyváženosti. Za další, časový horizont fiskálních pravidel a výpočet potenciálního růstu a ta výstupová propast a strukturální deficit, to by mělo být založeno na dlouhodobějším horizontu, než jsou dva roky. Dva roky aktuálně používá komise ve svých prognózách. Alespoň tříleté nebo nejlépe čtyřleté období by se mělo používat, aby, byl, aby bylo dost času pro e, skutečně vylepšení těch reformních a investičních plánů. Třetí návrh Limity, které se odvozují od fiskálního kompaktu, jsou příliš přísné pro efektivní fiskální stabilizaci. Abychom zajistili, že budeme mít rozumný fiskální postoj v eurozóně. Zejména v dnešní době, například včera zaznělo, že potřebujeme pozitivní fiskální postoj na evropské úrovni, ale na národní úrovni potřebujeme dost prostoru, abychom eh, se k tomuto fiskálnímu postoji dopracovali. A proto je, myslím, poměrně důležité řešit, pokud je to možné, nějakou revizi eh, těchto velice restriktivních limitů. Je potřeba umožnit eh, větší prostor pro vlastní rozhodování aniž by se pouze musel respektovat ten nominálně stanovený limit. Já si myslím, že toto eh, by stabilizovalo fiskální politiku, aniž by to ohrozilo ehm, plnění paktu růstu a stability a fiskálního kompaktu. No a nakonec flexibilita pravidel by měla být trošičku rozšířena. Zejména eh, co se týká národního kofinancování evropských strukturálních investic a fondů. A to z hlediska samotného výpočtu. My si všichni uvědomujeme, že bychom měli posílit fiskální odpovědnost, ale ta fiskální odpovědnost by měla být posílena napříč tím obchodním cyklem a zároveň by měla e, poskytnout dostatečnou flexibilitu, aby podpořila implementaci strukturálních reform a aby stimulovala růst. Na závěr bychom mohli říci, že národní vlastnictví stávajících nadnárodních pravidel je do, doposavat velmi slabé. Jinými slovy, národní parlamenty a národní vlády jednotlivých členských států by měly a mohly být i více angažovány. Tato inkluze by mohla být i rovněž velice významným přínosem. Tak na závěr, protože nemám čas zabíhat do technických podrobností, mi dovolte říci, že e, za účelem veře- přijetí evropských pravidel a tohoto rámce veřejnosti je potřeba zdůrazňovat význam podpory hospodářského růstu, tvorby nových pracovních míst, zejména pracovních míst pro mladé lidi. Hospodářská unie, jak víme, je multidimenzionální projekt. A jinými slovy, budoucí inkluze eh, fiskálního kompaktu do evropského práva musí jít ruku v ruce s rozšířenou koordinací hospodářské politiky, lepší reálnou konvergencí a jasným závazkem vůči hospodářsky a sociálně udržitelným strukturálním reformám. Myslím si, že obnovení toho udržitelného tempa tvorby pracovních míst je také nejúčinnější způsob, jak udržet dluhy na cestě udržitelnosti. To je to pravé, jak můžeme ukázat našim občanům, evropským občanům, že Evropa může být i součástí řešení a nejen součástí problému. Děkuji vám. Děkuji vám. Teď dám slovo panu Brakmanovi, eh, členovi rozpočtového výboru z Bundestagu. Vážený pane předsedo Baltieri, eh, milé kolegyně a kolegové, jak už říkal pan eh, Paleoty, Německo se nachází ve zvláštní situaci, protože tři eh, roky už se mu daří eh, mít eh, vyrovnaný rozpočet bez nových dluhů a předpokládá se to i do roku 2017. To znamená, je to možné, ale v tuto chvíli to není všude realitou, proto bych se chtěl omezit na několik k principiální poznámek do budoucnost. Naše síla, síla Evropy a zároveň velká výzva spočívá v hospodářské, politické a kulturní rozmanitosti našich stále 28 členských států. Právě eh, ta odlišná skutečnost v eh, jednotlivých zemích, politický systém a ekonomika, které se liší, eh, to se všechno snažíme spojovat v Evropě a těžit z toho jako společenství. Eh, výzvou a stále novým úkolem je poučovat se z těchto eh, nových, eh, z těchto rozdílů, nalézat kompromisy a z dohod dělat smlouvy. Jině potom mohou být společné cíle také právně závazné. U, fiskálního, u fiskální smlouvy se nám podařilo naplnit nebo zásadně prohloupit hospodářskou a měnovou unii. Evropu jsme institucionálně zaštítili a to zajistilo naši institucionální a hospodářskou stabilitu. Ale ta práce není ještě dokončená. Věděli jsme, že i do budoucna nás čekají další výzvy, až pokud budeme chtít eh, dosáhnout eh, svého cíle mezinárodně konkurenceschopné měnové a hospodářské unie se stabilními veřejnými financemi, eh, která naplní slib Evropské unie demokracie, právního státu v blahobytu a pracovních míst. Tento cíl ale nenaplníme, pokud Eh, neuděláme první důležitý krok a sice eh, prosazování už přijatých opatření a pravidel, prosazování strukturálních reform a konsolidačních úloh členskými státy a jejich eh, důsledné dozorování Evropskou komisí a radou. Naše nejdůležitější měna je důvěra. Euro má jenom takovou hodnotu, jak jaká je v něj důvěra. Rozpočtová opatření eh, slouží k obnovení nebo k eh, vytvoření důvěry, a to nejenom finančních trhů, ale i spotřebitelů, podnikatelů a také mezi vládami samotnými v neposlední řadě. Eh, každý náznak toho, že pravidla v Evropě mohou být porušována a podkopává základní předpoklady naší měnové unie a politiky a už dosažené spochybňuje. Eroze, opakování e, krize, to by byly následky. Fiskální, e, nebo změkčování fiskálních pravidel a politický výklad rozpočtových pravidel nebo zvolňování pravidel ze strany Evropské unie by spochybňovaly trvalou udržitelnost našich smluv. A proto apeluji na členské státy a zejména na Evropskou komisi, aby se drželi nejenom litery, ale i ducha fiskálního paktu. Pokud budeme chtít dále eh, politicky vykládat pravidla a eh, smlouvy, to znamená eh, neuplatňovat je zcela, tak to bude znamenat samo rozpuštění hospodářské a měnové unie. A potom to také bude v posledním důsledku znamenat rozpuštění nebo konec této evropské instituce, tak jak ji známe protože občané budou pochybovat, že budeme eh, v situaci, kdybychom mohli koordinovat eh, politiku, ať už Evropa eh, bude, jestli Evropa dodržuje vlastní pravidla. A takové pochyby povedou k národnímu egoismu a k posílení hm, nacionalistických protievropských stran pokud eh, povedeme, eh, nebo dokud než povedeme eh, debatu o dalším prohloubení měnové a hospodářské unie, tak na začátku si musíme jasně analyzovat problémy. A odtud je tady zpráva Evropské komise k implementaci fiskálního paktu. Jasná, mm, jasné vyhodnocení situace a debata, mm, jak ji chceme dnes otevřeně vést, přináší takovou jasnou politickou analýzu proto Evropská eh, komise musí eh, předložit eh, zprávu, která je třeba, ta zpráva by měla být prosta návrhu k dalšímu prohlubování nebo naopak uvolňování fiskální politiky. Tu zprávu by komise měla předložit. Komise, která je ochránkyní nikoli politickou institucí, ochránkyní smluv. Měla by jednat jako rozhodčí při fotbale, který eh, eh, odpíská eh, faul a dodržuje na dodržování pravidel. A neměla by se pokoušet posouvat branku tam, kam zrovna míří míč. Centrální roli v tuto chvíli mají členské státy samotné. Jenom oni mohou zajistit stabilní veřejné finance a, a trvale udržitelné hospodářské a příznivé podmínky I když eh, komise stanovuje eh, cíl při eh, dodržování toho fiskálního paktu, lze ji dosáhnout jedině, když dohled nad fiskálními pravidly bude na nezávislém úřadu, například na záchranném fondu ESM. To je ovšem první krok k odstranění důležitých pravomocí z rukou Evropské komise. Závěrem bych apeloval na členské státy a na komisi, aby nestráceli zřetele čas. Dluhy v eurozóně jsou v průměru i nadále v průměru všech členských států přes 94% HDP. E, proto e, jsme e, stále vystaveni kolísání trhů a máme minimální prostor pro řešení další eh, krize. Státní eh, finance v Evropě jsou eh, přesto stabilnější, pokud se podíváme na úroky. Vzhledem k nízkým úrokům z roku 2008 členské státy od roku 2008 musí zaplatit téměř o trilion v eur méně dodnes je to nějak 150 milionů eh, miliard eur ročně. Ovšem eh, eh, Evropská centrální banka nebude věčně kupovat členským státům čas. Bezbřehá a fiskální politika není trvalým, a, trvalým řešením problémům a bojovou linií proti fiskálním a strukturálním problémům ve finanční politice. Naopak ten problém řeší asi tak, kdy voda a naopak při eh, eh, požáru způsobí nakonec po jeho uhašení daleko větší eh, škodu než ten požár samotný. Kdo nechce naplňovat ten, tu, tu původní dohodu, pochybňuje původní, si se z původní smysl této instituce a hraje si s ohněm. Děkuji. Já vám také děkuji. Vyslechli jsme si odlišné názory, což je eh, velice dobré východisko pro eh, debatu, která doufám bude živá. Nikdo neříkal, eh, že musíme, po, mm, že musíme ta pravidla, nedod, nebo že můžeme nedodržovat ta pravidla, to nikdo neříkal, ale debata je o tom, jestli ta pravidla nezměnit. Takže prvním řečníkem je Janis Vukans Eh, předseda rozpočtového finančního výboru eh, Lotyšského eh, sejmu ze strany zelených. A máme tady mimochodem dvě minuty na řečníka. Děkuji vám. Já budu mluvit lotyšsky. Když hovoříme o fiskálním kompaktu a s ním souvisejícím nařízením a implementací v Lotyšsku, tak musím říci, že u nás proběhla implementace cestou dvou legislativních aktů. Nejdříve ratifikace fiskal kompaktu, to bylo v červnu 2012, a potom zákon o fiskální disciplíně, která začal, který začal platit na začátku roku 2014. Tento zákon vytýčil nástroje pro plánování a implementaci, monitoring eh, fiskální disciplíny a také stanovil různé podmínky, které je třeba dodržet eh, při střednědobém plánování rozpočtu a také při plánování ročního rozpočtu. Hospodářská a finanční krize přinesla jistá ponaučení. Spolupracovali jsme s Mezinárodním měnovým fondem a jeho experty – a proto ta původní verze zákona o fisko- fiskální disciplíně se objevila v parlamentu ještě před červnem 2012, to znamená před tím, než byl ratifikován fiskální kompakt. Potom tedy musel být tento zákon ještě vylepšen, aby byl uveden do souladu s fiskálním kompaktem. To zmiňoval i Valdis Dombrovskis Sledování fiskální disciplíny v Letišsku provádí objektivní výbor, který je schválen parlamentem. A už došlo tedy minulý rok a ve změně složení tohoto výboru práce na evropském poli se tedy ubírá kupředu, pokud jde o implementaci konkrétních norem lotyšské legislativy, například jsme také usilovali o to, aby tyto normy byly dodržovány na základě stanoviska fiskální rady. Fiskální disciplína má velmi přísná pravidla, pokud jde o rozpočtový deficit, což ještě přísnější než ve fiskálním kompaktu proto jsme se ptali Evropské komise, jestli to může vyvolat nějaké problémy v situaci, kdyby se objevily nějaké neočekávané okolnosti, které by mohly navýšit eh, ten schodek, eh, že by tedy překročil požadavky fiskálního kompaktu. Podepsali jsme memorandum o porozumění a Lotyšsko splnilo všechny požadavky fiskálního kompaktu. Doufáme, že nebudou přijata žádná opatření proti Lotyšsku. Christos Diakures, řecký parlament, EPP. Děkuji, pane předsedo. Evropa prochází velmi obtížným obdobím kdy je spousta různých eh, výzev eh, v celé řadě oblastí. Pokud je o ekonomiku, tak Evropa musí řešit tyto výzvy s tím, že bude zároveň podporovat eh, rozpočtovou disciplínu a sociální soudržnost v rámci politiky růstu. V souvislosti s tím je třeba ozdravit veřejné finance, dodržovat disciplínu i když to vše není samozřejmě zárukou prosperity pro všechny občany, cíl by měl být následující. Především implementace a zlepšení rozpočtových politik, aby zohlednili také hospodářský cyklus. Na to nesmíme zapomínat. Je třeba, pokud je o rozpočet, klást důraz také na bilanci země, na tu cyklickou bilanci. Je třeba vždy vzít v úvahu situaci konkrétní země. Řecko, pokud má tedy největší přebytek před zdaněním, tak to musíme říci. Přijetí rozpočtových cílů musí být realistické, nebo tedy tyto cíle musí být realistické. A stejně tak eh, musí být realistické také hodnocení výsledků na straně výdajů. Jde také o to, aby bylo dosaženo sociální konvergence a aby každá vláda souhlasila s tímto cílem, aby veřejná zpráva toto úsilí podpořila. Je také nutno, aby rozhodnutí v oblasti evropské konstrukce odpovídaly očekávání občanů, aby se jednalo o Evropu solidarity. Děkuji. Jan Kreiner, Rakouský parlament SD. Yes, uh, dear colleagues, uh... Děkuji. Eh, vážení kolegové, pan Tajány řekl dnes něco velmi pravdivého. Řekl, že v USA je nezaměstnanost poloviční než v EU a růst je tam daleko vyšší než v EU. No. Tak se zamysleme nad tím, co dělají Spojené státy jinak než my. Na vrcholu krize řekli, nám nezáleží na deficitu, nezáleží nám na eh, dluhovém poměru. Nejdůležitější politický cíl je zaměstnanost a růst. A Evropská unie udělala pravý opak, řekla, nám nezáleží na nezaměstnanosti, na růstu, záleží nám pouze na eh, eh, deficitech a dluhových poměrech. A dopadli jsme tak, jak jsme dopadli. Jinými slovy, nezaměstnanost máme dvojnásobnou, růst máme mnohem nižší, nezaměstnanost mezi mladými je astronomická, máme regiony, kde je nezaměstnanost mladých vyšší než 50%. A to skoro 10 let po krizi. To znamená, že skoro už posledních deset let máme nezaměstnanost mladých, která je tak vysoká, že je naprosto neúnosná. Většina institucí jako MMF, OECD, Světová banka, které nejsou známy jako kryptokomunistické instituce, v mezidobí říkají, No, byla chyba v našich hospodářských modelech. Udělali jsme něco špatně. Mysleli jsme, že ty úspory budou to pravé ale udělali jsme něco špatně, naše modely nezafungovaly. Ukázalo se, že jsou věci ještě horší. Ale Evropská komise pořád tvrdí, no, naše modely jsou ty pravé, tak musí být špatně asi realita. A myslím si, že je na čase se probudit, přičemž já tedy nechci e, zastávat excesivní deficit, ale jsem proti excesivní nezaměstnanosti. Omlouvám se, že to řeknu tak polopatě. Myslím si, že ta nezaměstnanost je ta blbá, ne ty deficity. Já když přijedu domů, tady všichni říkají, všechno je skvělé, všechno jde dobře, musíme trošku přitáhnout tu, povolit a tak dále. A doma se mě ptají, no seš úplně blbej? Teď přece není správně vůbec nic. Tak co s tím tedy? Co s tou nezaměstnaností? Co s těmi platy, které ty lidi neuživí? Co s tím, jak říkal tady kolega, že roste chudoba Zkrátka, my se pohybujeme špatným směrem a je potřeba přehodnotit, co jsme za posledních několik let dělali. Je čas na změnu. Jinými slovy, je potřeba změnit zaměření naší politiky, přehodnotit naše politické cíle. Neříkám, že deficit a dluhy jsou něco, co nám může být ukradené, aby se tak řeklo, ale musíme být zaměřeni na růst a nezaměstnanost. Děkuji. Alfred Sand, European... Alfred Sand, Evropský parlament, Malta, SAD. Ano, než eh, se rozhodneme dát fiskální kompakt do smlouvy, eh, tak, nebo bez ohledu na to se musíme zeptat na jednu věc. Eh, s národními parlamenty musíme vytvořit dialog o skutečné signifikantnosti výsledků, údajných výsledků fiskálního kompaktu. Je skutečně tak zásadní pro záchranu eurozóny? Je to stále relevantní formát? Má to být mezivládní dohoda, která byla vyjednána v dobách úplně jiného politického hospodářského kontextu. Nebyla k, ní, nebyla k tomu vůbec žádná veřejná debata, žádné zapojení veřejnosti. A výsledky toho nejsou nijak výjimečné. E, zvažme například podzimní prognózu komise. 20 e, zemí stále zaostává v oblasti zadluženosti, deficitu a nezaměstnanosti. Pravdou je, že není možné fiskální politiku svázat do právní svěrací kazajky, protože přísná pravidla budou porušena okamžitě, jakmile se stanou nepohodlnými pro vládnoucí garnituru. Politické prostředí je teď navíc úplně jiné než v době, kdy byl ten fiskální kompakt sepsán. Možná dnes právě proto hlavní výzva pro úspory eh, je v podobě populismu, který z toho těží. Místo fiskální konsolidace by se asi mělo eh, diskutovat eh, ohledně fiskálního kompaktu. Všichni zástupci eh, na národní a lokální úrovni napříč EU by měli řešit jeho reálný dopad. Tedy potřebu zjednodušit eh, pravidla na výdaje, revizi toho, jak vypočítávat tu výkonnostní mezeru a je potřeba včas implementovat strukturální reformy, ale v termínech delších, než jsou ty aktuální. Kompatibilita pravidel eh, ve fiskálním kompaktu musí být kompatibilní s ostatními pravidly, například eh, ve strategii EU 2020 a nakonec je potřeba zvýšit eh, veřejne, veřejnou výkonnost eh, sektoru napříč EU. Děkuji. Děkuji. Maria Del Mar Angulo, Výbor pro hospodářství, rozpočty a finanční záležitosti, španělský senát EPP. Sí, gracias. Eh, yo quería ano, děkuji. Já tady mám tři úvahy, které vycházejí ze španělské zkušenosti a souvisí s naším tématem. My samozřejmě velmi usilujeme o stabilitu, o zvýšení zaměstnanosti a jsme velmi proevropští. Udělali jsme dvě důležité věci v uplynulých letech. Daňovou konsolidaci, která je kompatibilní s růstem a také jsme provedli velmi intenzivní strukturální reformy, které umožňují velký pokrok, pokud je o konkurenceschopnost, a které umožňují také hospodářské oživení, které vychází především z investic a z vnitřní poptávky. A také z toho, že se vytváří celá řada pracovních míst. My jsme toho názoru, že Tvorba pracovních míst je nejlepší způsob, jak dosáhnout toho, aby toto oživení se dostalo k těm, kteří to potřebují. Protože myslíme si, že je důležité poskytnout jim všechny sociální služby. Je to také nejlepší faktor, který zajišťuje nejen sociální soudržnost, ale také dosáhnout zdravé rozpočtové politiky. Ve Španělsku vedeme dialog. Tento dialog je velmi pozitivní, protože se nejedná pouze o politický dialog, je to produktivní dialog, protože přináší dohody, a to jak v politické oblasti, když se vytvářejí tedy první fáze toho rozpočtového cyklu, když se vytváří dohody s místními orgány, tak eh, to má dopad také na jednotlivá území. Jak víme, autonomní oblasti, naše regiony jsou hlavními správci a poskytovateli služeb a proto je to velmi důležité. V rámci těchto dohod proběhla nedávno také konference předsedů nebo tedy představitelů autonomních oblastí spolu s představiteli centrální zprávy. A musím říci, že jsme tam anticipovali budoucí výzvy. Hovořili jsme o tom, jaký dopad mohou mít demografické změny na výdaje. A v tomto smyslu bych ráda zdůraznila, že je nutno tuto perspektivu demografických změn začlenit do všech veřejných politik, i do politiky evropské. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, musím požádat kolegy, aby byli skutečně eh, přísní, pokud je o čas. Antonio Misiani, italská poslanecká sněmovna, Demokratická strana frakce SD. Děkuji, pane předsedy, určitě užitečné pohovořit o provádění fiskálního kompaktu ve chvíli, kdy se diskutuje o jeho začlenění do komunitárního právního rámce. Já stejně jako celá řada kolegů se domnívám, že bilance uplynulých let má spoustu stínů i spoustu světlých stránek. Myslím si, že je třeba provést hlubokou revizi fiskálního kompaktu, než bude integrován. Pracovní dokument Mezinárodního měnového fondu, který byl publikován včera a hovoří o měnové politice členských států, hovoří o celé řadě limitů při implementaci fiskálních politik a také o jejich efektivitě, pokud jde o plnění makroekonomických cílů v oblasti růstu, zaměstnanosti a tak dále. Všichni se musíme také zamyslet nad kritérii, na nichž byl fiskal kompakt vybudován před několika lety. Dogma toho cíle vyrovnaného rozpočtu. Navíc je tam také jedna proměna, která nebyla tehdy sledována a dnes je kvalifikována jinak Evropskou komisí v porovnání s Mezinárodním měnovým fondem. Příliš jsme spoléhali na strukturální politiky jako na nástroj oživení hospodářské politiky. To samozřejmě neznamená, že by strukturální reformy nebyly potřebné, ale je iluzorní domnívat se, že pouze tyto reformy znovu nastartují růst na našem kontinentu. Pak je zde také asymetrie fiskálního kompaktu, který se velmi zaměřuje na země, které mají velké eh, zadlužení ale méně se zaměřuje na státy, které mají sice jiné, méně pozorovatelné, ale přece jen hluboké problémy, které mohou ohrozit evropskou rovnováhu. Je pravda, že deficit a dluh se snížil v Evropě v porovnání s krizovými roky, nicméně růst zůstává i nadále skromný. Máme 20 milionů nezaměstnaných v Evropě a 119 milionů lidí je ohroženo chudobou a vyloučením ze společnosti. A to vše je hnací silou pro populistická hnutí, která podkopávají ukořené budoucnost evropského projektu. A tyto propasti, tyto rozdíly makroekonomické, sociální musí být v centru hospodářské politiky na úrovni celého kontinentu, protože stabilita je hodnotou, ale v této chvíli je ještě více hodnotou. Environmentální a sociální udržitelnost celého projektu. A to je věc, kterou teď musíme vyhodnotit. Po pěti letech existence fiskálního kompaktu právě tyto faktory vedou k tomu, že je třeba zrevidovat tento kompakt, aby byl vhodnější pro dosažení udržitelného růstu, než je integrujeme do právního rámce EU. Děkuji, Pervanč Beres, frakce SD, Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Tato, tento parlamentní týden si klade otázku integrace rozpočtové smlouvy do právního rámce. A je zcela zásadní mít přitom na paměti především to, co jako národní parlamenty přinášíte jako přidanou hodnotu, nebo jak hodnotíte přidanou hodnotu fiskálního kompaktu? To je důležitá otázka, kterou si musíme položit. O to více, že v rámci smlouvy podmínky pro integraci do právního rámce, a my jsme to několikrát připomínali, protože z naší iniciativy to tak bylo napsáno, my jsme vždycky říkali, že tato integrace do smlouvy musí provést na základě hodnocení zkušeností z jeho implementace. Takže to je ta současná chvíle, to je to, co musíme teď udělat. Ten harmonogram dnes, eh, několik týdnů předtím, než Evropská komise vydá svou bílou knihu o budoucnosti Unie, a my voláme potom, aby zde byla důležitá kapitola věnována otázce hospodářské a měnové unie, měli bychom tedy provést i toto hodnocení. V našich vystoupeních musíme hodnotit dvě věci. Jednak právní stránku a jednak ekonomickou účinnost. Z právního hlediska nepochybuji o tom, že tento dokument je efektivní, ale není přijatelný z toho hlediska, že ano, z právního hlediska je pravda, že pro nás v Evropském parlamentu jsme si vždycky tuto otázku velmi jasně postavili. Byli jsme toho názoru, že rozpočtová smlouva musí být začleněna do právního rámce po hodnocení, ale je třeba také říci, že v té smlouvě, v té rozpočtové smlouvě je spousta věcí, které už jsou v právním rámci společenství. A to v rámci šesti balíčku a dvojbalíčku. Pokud jde o takto popsaný právní rámec, já si nejsem jistá, že všichni kolegové z národních parlamentů jsou si toho vědomi. Ale pokud jde o Řecko, když jsme interpelovali předsedu komise a ptali jsme se na vývoje v oblasti reformy trhu práce a ptali jsme se také na to, co bylo doporučeno Řecku že kolektivní smlouvy by se měly stát znovu normou, tak předseda Juncker nám odpověděl, ano, jenom vteřinku, pokud dovolíte, minutku. My jsme interpelovali, abychom řekli, že v rámci listiny základních práv je právo na kolektivní smlouvu základním prvkem. A on nám řekl, předseda Juncker, že v rámci fiskálního kompaktu, vzhledem k tomu, že to není jistě tedy, nebo přesně v rámci toho evropského právního rámce, tak tam ta listina neplatí. A já si myslím, že z toho bychom si měli vzít po naučení. Jürgen Ligi, uh, Eston... Děkuji, Jürgen Ligi, Estonsko, Alde. I wanted to comment on... Děkuji, já jsem uh, chtěl uh, okomentovat myšlenku, která zde byla vyjádřena, že pokud je nezaměstnanost vysoká, tak Eh, ten eh, důvod musí být eh, fiskální model. To je jedna z nejrozšířenějších analogických myšlenek v politice že ty věci se navzájem dějí v jednu chvíli a platí tam příčina a důsledek. Ano, ta vazba tady je, ale je to obráceně. Vysoká nezaměstnanost v Evropě je zjevně výsledkem politiky minulosti, nikoli fiskální politiky a, a toho a, e, řízení krize. Stát samozřejmě nikdy není všemocný, ale v hospodářské politice v Evropě už dělá chyby dlouho. A, a e, podněty pracovat, e, investovat a, a zvyšovat konkurenceschopnosti v Evropě eh, klesají. Nikdy se eh, eh, veřejnost neúčastnila v hospodářské politiky, nebo stát nemíchal do veřejné politiky příliš málo a nikdy nebyl prostor pro soukromé investice příliš, příliš velký. Naopak. A investice veřejné byly většinou neproduktivní. Pokud jde o eh, fiskální pakt, ten je třeba implementovat s méně kompromisy, než tomu teď v tuto chvíli je. A jedině tak eh, bude možné vyřešit eh, evropské problémy a podpořit strukturální změny. a nezaplavovat jenom všechno likviditou. Děkujem. Borke Westlund, e, Švédsko SAD. Děkuji, pane předsedo. Já bych e, no, určitě souhlasil e, s tím, co tady zaznělo o tom, že potřebujeme růst ke snížení nezaměstnanosti. Jenom k tomu, abychom eh, snížili eh, rozpočtové deficity. Pokud se podíváte eh, do 90. let, tak švédští sociální demokraté reagovali na obrovskou hospodářskou krizi a jejich reakce byla v podobě odpovědné hospodářské politiky. Kolem toho se tý, točila celá debata. My nejsme zemí MU, ale jsou eh, tady důležité otázky, eh, eh, které jsme legislativně upravili. A to byla odpovědná hospodářská politika. Neměli bychom mít jenom vyrovnaný rozpočet. Naším cílem může být i rozpočtový přebytek, ale můžeme povolovat i deficity v reakci na krizi. Důležitá věc v těch pravidlech je, že někdo kontroluje dodržování těch pravidel. Zamýšlí se nad jejich fungováním, nad možnými nedostatky a v důsledku toho Například eh, ve Švédsku eh, je zadluženost na docela obstojné úrovni v posledních letech. Nicméně já jsem chtěl poukázat na to, že ta evropská pravidla jsou opravdu sála a to riziko je, že Evropská unie má řešit tradiční a ekonomickou stabilitu, ale na národní úrovni národní parlamenty za to odpovídají, ale Evropská unie eh, eh, si stanovuje čím dál tím přísnější eh, pravidla a Mm, upřímně řečeno, my to ani ve Švédsku nechceme. My chceme pluralistickou EU. My nechceme EU, která by eh, eh, ze zhora diktovala podrobná pravidla. Děkuji. Posledních pět řečníků. Eh, nemůžu bohužel vzít už další přihlášky do debaty. Juan Galamba z Portugalska SAD. Mnohokrát děkuji. Pokud se podíváme na historické zkušenosti z posledních několika let, musíme z nich eh, vyvodit to správné ponaučení. Myslím, že není možné na základě eh, pozorování skonstatovat, eh, že fiskální pakt znovu vytvořil nebo obnovil důvěru v Evropskou unii. Pokud se zamýšlíte nad politikou úspor po roce 2010, tak fiskální pakt byl přijat právě v po, po této eh, krizi. A teprve, když ECB řekla, že udělá eh, všechno, co bude eh, možné k záchraně eura, tak se to začalo obracet, ne fiskální kompakt. Řešil ten problém, ale kroky ECB, takže dívíme se na skutečné důvody návratu důvěry. A proč se, a také se zamýšlíme nad tím, proč se eh, vrací eh, hospodářský růst tak pomalu. Růst eh, je velkým zklamáním, zejména v, pokud se, a mm, následuje zejména, pokud se přestane s politikou šetření. Takže Každé pravidlo je třeba vykládat prakticky, nikoli dogmaticky nebo fetišisticky. Prostě eh, samozřejmě eh, je třeba respektovat pravidla, tady nejde vůbec o jejich nerespektování, ale pokud eh, respekt těch pravidel je automatický, mechanický a dogmatický, tak z těch pravidel děláte něco, co, čím by být neměla. Musíme ze svých zkušeností vyvozovat správná ponaučení. Poslední věc, kterou teď potřebujeme eh, za úrovně stávající hospodářské spolupráce, je eh, masivní dávka dogmatického výkladu eh, pravidel a nový posun od pravidel od úspor. A teď Jean-Paul Delano, SAD. Děkuji, pane předsedo. Když máme stejnou měnu, musíme dodržovat eh, stejná pravidla a takovýto pakt je jistě užitečný. A to nás vede k mechanismu stability a růstu. Myslím, že nesmíme zapomínat na slovo růst, protože dnes vidíme, že úsporná politika neumožnila úplně růst a tvorbu pracovních míst. Podniky vytvářejí činnost, eh, ty vytvářejí přidanou hodnotu, právě podniky umožňují dát lidem práci, především mladým, a proto jim musíme pomoci a musíme jim pomáhat eh, dvojím způsobem. Je nutno, aby banky hrály svou hru, aby jim pomáhali, aby se mohly díky jejich prostředkům rozvíjet. A také často říkáme, že je třeba vytvořit eh, potřebnou infrastrukturu k tomu, aby se podniky mohly rozvíjet. I na to se zapomíná. Často to vyžaduje veřejné investice a ty veřejné investice jsou pořád v Evropě velmi nedostatečné. Musíme je tedy povzbudit. A proto je nutno, aby členské státy byly v přijatelné situaci. To znamená, že se zde klade otázka dluhu, a to nejen řeckého dluhu, dluhu všech evropských zemí. Ta otázka musí být dnes diskutována a musíme se nad ní společně zamyslet. Můžeme dát dohromady jistou část dluhu, můžeme část dluhu vymazat? A nejde teď, jak říkám, jenom o řecký dluh. To je otázka, na které musíme dnes pracovat, protože pokud chceme, aby se Evropa rozvíjela, tak eh, musíme přestat s úspornými opatřeními a musíme jít eh, cestou eh, deficitu a tak podobně. Děkuji Igor Pimanov Lotyšsko sociálně demokratická strana. Uh, thank you, sir. Děkuji. Účelem mého vystoupení bylo se na něco zeptat, ale eh, komisař Dombrovskis, můj krajan, krizi, eh, která v Evropě nastala, vysvětlil sám. Ale podle mě eh, misinterpretuje důvody pro krizi a to si zaslouží komentář. Ta krize byla prezentována jako krize veřejných rozpočtů, veřejného zadlužení, což je ale zastaralá interpretace. S výjimkou Řecka v roce 2007 všechny země, které jsou vyčítány, tedy které jsou uváděny jako výčet zemí, kde eh, byl příliš velký dluh, ehm, tak to, to zkrátka není pravda, protože v jednom případě to bylo 60%, Eh, jinde to bylo 40%, jinde to bylo dokonce méně než 25% HDP. Průměrně vzato tyto země v, roce 2000 až dva, v letech 2000 až 2007 měly nadbytek eh, z hlediska rozpočtu. Takže pokud fiskální kompakt byl reakce na krizi, byla to špatná reakce, respektive nebyla to reakce na ty pravé důvody krize. A e, já bych se chtěl zeptat pana e, Brakmana, pana Paliotase, proč by se e, nemělo používat jiné kritérium, tedy to zlaté pravidlo veřejných financí, tedy to pravidlo, které říká, že přes prostřednictvím ekonomického cyklu si vláda půjčuje pouze na investice a ne na financování aktuálních výdajů a že deficit státních rozpočtů nesmí překročit celkový objem vládních investic. Prosím, řekněte mi to. Thank you. Děkuji vám. Manuel Rodriguez, Portugalsko EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se chtěl zeptat na um, jednu věc členů panelu. Je zde takový jakýsi eh, protějšek monetární politiky a to je hospodářská politika. V eh, květnu 2015 portugalská vláda předložila návrh, přičemž tedy Portugalsko je země, která si prošla velice vyostřenou finanční krizí. V roce 2015 jsme rostli o 1,6%. Takže to je příklad úspěchu díky reformám, které jsme provedli v Portugalsku a napříč Evropskou unii. Ale samozřejmě je zde ještě něco jiného, kromě eh, monetární politiky v ECB? Já jsem si s velkým zájmem vyslechl příspěvky všech kolegů u předsednického stolu. Že tedy možná bychom se mohli posunout do skutečné společné hospodářské politiky, což by nám mohlo dát eh, novou setrvačnost v implementaci strukturálních reform, které by posílily jednotný trh a všechno by to vedlo k politice, která by generovala růst. Bylo by to tedy náročné společné cvičení, nebyla by to jenom Evropská centrální banka, která funguje jako takový ten pojistný ventil. Mohli bychom tu e, evropskou architekturu ještě dále rozšířit a vytvořit e, řadu opatření na podporu růstu na evropské úrovni. Děkuji. E, Leitamaro, opět Portugalsko EPP. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl zmínit eh, ten portugalský případ jako případ eh, osvědčené praxe. Portugalsko se eh, velmi snažilo v rámci fiskálního kompaktu zredukovalo deficit z 11% na 3% za 4 roky, kontrolovalo také dluh a vytvořilo nový veřejný systém účetnictví, transparentnostní opatření, nezávislou, nezávislý finanční dozor. Ale Vyslali jsme také důležité signály na trh práce. Došlo k, k výraznému snížení nezaměstnanosti a myslíme si, že to bylo úspěšné. Já jsem mezi těmi Portugalci, kteří si myslíme, že každý musíme hrát svou roli a musíme e, se řídit pravidly vyrovnaného rozpočtu, tak abychom dosáhli udržitelného procesu tvorby pracovních míst a hospodářského růstu. Ale jsou dvě otázky, e, které e, zatím nebyly zodpovězeny. Za prvé, místo předseda komise zmínil, že se nacházíme v rané fázi definování cílů. Neustále se sami sebe ptáme, existenciálně vzato, jak můžeme definovat tu strukturální rovnováhu nebo ten potenciální výkon, tu potenciální výkonnost. A pokaždé narážíme na metodické eh, metodické problémy s tímto. A zároveň musíme hovořit o flexibilitě. A zatím přicházíme o důvěru občanů. My jsme demokratická instituce, ale v tom labirintu se lidé ztrácejí, zkrátka nechápou, o čem se to tady bavíme. Myslím si, že místo toho, abychom ehm, dokončovali ty základní koncepty, které jsou stále techničtější a celou řadu politických dohod, bychom spíš měli mít jednoznačnější, jasnější pravidla, nenutně jen finanční pravidla. Mohla by to být pravidla pro výdaje, která jsou napojena na hospodářský růst. To by bylo velice důležité, ale mělo by to zahrnovat také myšlenky, jako například e, další rozvoj produktivity nebo úroveň zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Takže zjednodušit kritéria, a cíle a zároveň zavádět nová kritéria pro fungování ekonomiky, tedy produktivitu a zaměstnanost. Druhá otázka, kterou má. Jak vážně bereme tu myšlenku, která tady zazněla včera ohledně toho agregátního fiskálního postoje? Jak by to fungovalo v praxi? Eh, jaké by byly konsekvence tohoto do implementace eh, fiskálního kompaktu? A už končím, už končím. Eh, hodlá komise tyto myšlenky zohlednit v těch specifických doporučeních pro členské státy? Protože je hodně členských států, které tvrdí, že už nemají nic na práci. Co hodlá komise dělat s těmi, které mají nadbytek? Budou také potrestáni podle těch nových pravidel? Děkuji. Eh, tak, odpovědi nedostanete, protože toto kolečko už musíme uzavřít. Ale eh, byla to velice zajímavá, plodná debata, která bude muset pokračovat. Eh, když dovolíte, já bych řekl jenom pár věcí na závěr. Myslím si, že je potřeba mít jasno v tom, o čem to mluvíme z legálního hlediska, protože my tady hovoříme o fiskálním kompaktu, ale celá řada věcí, které tady diskutujeme, se týkají paktu růstu a stability, což je širší rámec v rámci legislativy EU, kde je ten fiskální kompakt pouze jedním, jednou složkou. Byť je to tady tak trošku zvláštní složka, protože, jak víme, tak fiskální kompakt je mezivládní dohoda. A to eh, řešení toho zdá a jak vůbec by to mělo být integrováno do evropského práva, eh, tedy zda by to měla být dohoda nebo legislativa. To je také zvláštní eh, kapitola, protože máme revizi a máme možnost a fiskální pravidla ehm, pozměňovat. Jak závazný je fiskální kompakt? To je také důležitá otázka. Tady je trošku protimluv, protože je to závazné eh, z hlediska práva jako takového, ale na druhou stranu fiskální kompakt je flexibilnější než celá řada jiných věcí, protože během diskusí, eh, během tedy sepisování se zavedla celá řada nových doložek, například revize článku 2, která říká, že smlouva platí pouze pokud je toto kompatibilní se smlouvou jako takovou a s unijním právem. Jinými slovy, že e, po změnění unijního práva se automaticky na tuto smlouvu vztahuje. Jinými slovy, tato dohoda je pod unijním právem, ne nad ním. A to je velice důležité, protože původně e, šlo o to, jak si vytesat do kamene sadu čísel. Proč? Protože máme evropské právo, které je teď jaksi silnější a může být pozměněno prostřednictvím běžné legislativní procedury. E, za druhé, slyšeli jsme tady různé názory na účinnost tohoto fiskálního kompaktu, co se týká ustanovení mezinárodních dohod, ale šířej vzato i našeho fiskálního rámce si myslím, že nikdo nemůže oponovat tomu, když někdo tvrdí, že to je velice komplexní, to je velice elegantně řečeno, ale to je něco, na čem se asi všichni shodneme. Další prvek, který je těžko popiratelný, je, že co, pokud jde o účel tohoto tedy redukování deficitu, tak že to zafungovalo. Já si nemyslím, že lze říct, že to nefunguje. Jak říkal komisař Dombrovskis už včera, Eh, to výrazné snížení deficitu ze 6% na 1,5% za pár eh, krátkých let, my jsme, myslím, ta oblast na světě, kde je ten deficit naprosto nejnižší, když to porovnáme se všemi ostatními oblastmi USA, Čína, Japonsko. Takže to fungovalo. Ale zároveň, jak tady také zasnělo, a Tady se dostáváme do té oblasti neschody, abych tak řekl, ale já musím říct, že já osobně souhlasím s těmi, kteří poznamenali, že tato cesta redukce deficitu se ukázala často, nebo alespoň někdy býti procyklickou a ne úplně propojenou s eh, potřebou pro rozumné řízení hospodářského cyklu. Takže určité limity tu jsou. Eh, rovněž je potřeba zohlednit, a tady souhlasím s panem Brakmanem, že tady je určitá komponenta důvěry, což je jeden z důvodů, proč eh, fiskální kompakt vůbec vznikl. Bylo to paralelně s reakcí na mechanismus stability ESM, kde členské státy eh, dali výrazný podíl svého HDP jako záruku pro fiskální kompakt. A je pochopitelné, že členské státy a jejich interní politické systémy musí mít nějakou pojistku, že tedy zde bude určitá udržitelnost eh, těchto fondů. Z mé strany jako Ital pro flexibilitu to uznávám. Na druhou stranu bych rád zajistil stejnou úroveň otevřenosti nebo alespoň uznání ze, ze strany všech ostatních. Tedy důvěra je důležitá, respektování pravidel je důležité, ale je rovněž potřeba zachovat si otevřenou mysl a pozorovat, zda jsou naše pravidla optimální nebo suboptimální. A je potřeba uznat, že aktuální sada pravidel je suboptimální, že je možné lépe spravovat fiskální, pak fiskální politiku a najít lepší způsob, jak skloubit udržitelnost a Ehm, vyhnout se procyklickým opatřením, aby se podporovala udržitelnost a investice a tak dále a tak podobně. Takže to je ta oblast, kde už je prostor pro diskusy. A myslím si, že tato dnešní první výměna názoru byla velice důležitá. Eh, protože nám ukázala, jaké jsou názory v jednotlivých orgánech zde zastoupených a eh, já eh, myslím, že to bude velice pozitivní přínos pro naši další diskusi, nejenom co do právní budoucnosti toho fiskálního paktu, je to velice konkrétní právní nástroj, ale myslím, že šířeji za to, že to bude mít dopad i na naši ekonomiku. Takže děkuji vám všem. Tuto část zasedání tedy uzavírám. Uděláme si dvouminutovou pauzu a pak začne druhá část našeho zasedání.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

OK, je, je vous propose de, de recommencer. Budeme pokračovat eh, znovu naší práci. Chci vás zde především přivítat eh, jak poslance národních parlamentů, tak i kolegy z Evropského parlamentu, tak i tři dnešní řečnice, které zde vystoupí v závěru tohoto dne. Máme zde tedy zástupce Evropské konfederace odborových eh, svazů Business Europe eh, a také předsedkyni skupiny z Evropského hospodářského sociálního výboru. Teď nám jde o to zdůraznit sociální dimenzi v rámci tohoto parlamentního týdne asi se budu opakovat, ale Přišlo sem pár nových lidí, takže připomenu pravidla hry pro toto zasedání, především pokud jde o řečnický čas. Já se budu snažit, aby všichni dostali slovo, ale to znamená, že budeme muset omezit svůj čas a tím pádem vás prosím, abyste se omezili na dvě minuty a já budu velmi přísný, aby dostali slovo aby byla zajištěna rovnováha mezi jednotlivými účastníky. Máte o sebe kartičky, takzvané speaking cards, kterými se můžete přihlásit do diskuze a prosím, abyste je vyplnili co nejrychleji, abychom mohli lépe naplánovat čas, který bude věnován tomuto panelu. Jako obvykle se budeme snažit dát maximální prostor poslancům národních parlamentů, takže budeme mít vždycky dva na jednoho, uvidíme, jak to půjde. Cílem tohoto panelu je diskutovat o sociální dimenzi Evropské hospodářské měnové unie s tím, že se zaměříme především na ta základní sociální práva. Evropská komise zahájila poslední konzultaci, jejímž cílem bylo vyhodnotit sociální kaky Evropské unie. Je důležité vědět, jaká pravidla se uplatňují, co je relevantní pro dnešek i pro zítřek. Zde bychom měli počítat s nějakým novým způsobem, jak tato práva zajistit. Zamyslet se také nad novými způsoby, novými modalitami, nad dopadem nových technologií a demografickými tendencemi. To vše má dopad na profesní život i na sociální situaci sezbírat eh, názory na život občanů ze sociálního hlediska. A také půjde o to říci nebo dát prostor těm státům, které nejsou součástí eurozóny, aby se rozhodli, zda chtějí nebo nechtějí do této zóny patřit. V roce 2017 bude zveřejněno stanovisko, které bude výsledkem našich diskuzí a bude tam celá řada příspěvků v této oblasti. Já jsem přesvědčen, že jednou ze silných stránek eh, budování Evropy je dosažení větší soudržnosti. Územní, sociální, hospodářské. A musíme říci, že krize, němiž jsme prošli, způsobily ústup eh, této koheze, této soudržnosti. Uvedu pár čísel. Jako příklad, více než 20 milionů nezaměstnaných, především mezi mladými, více než 110 milionů lidí ohrožených chudobou. To jsou čísla, která hovoří sama za sebe. Sociální nerovnováha, která ovlivňuje soudržnost a také podporu občanů evropskému projektu. Sociální otázka proto musí dnes být kladena také s ohledem na demokracii. Objevují se nové fenomény, například mobilita pracovníků, to souvisí s celou řadou problémů a otázek. Máme zde spoluspravodaje Evropského parlamentu, kteří teď pracují na zprávě, která bude mít zásadní význam pro budoucnost. Také zvýšení nebo rozšíření forem atypické práce. Kolega Silikiotis připravuje zprávu na toto téma, také kolaborativní ekonomika. Zde také připravujeme zprávu na toto téma. V Evropském parlamentu jsme také pracovali na dalších otázkách. Uvedu pár příkladů, ne všechny, ale máme třeba zprávu o chudobě domácností, o sociálním dumpingu a na posledním zasedání jsme odhlasovali zprávu o sociálním pilíři paní Rodriguez. Tato zpráva uvádí, že současný makroekonomický rámec evropskou ne, eurozónu staví do složité situace, pokud jde o plnění sociálních sílů a cílů v oblasti zaměstnanosti. Je třeba kompenzovat flexibilitu a je třeba také zohlednit eh, finanční nástroje, aby byly dosaženy specifické sociální cíle v eurozóně. Tato zpráva vyzývá komise k tomu, aby předložila ambiciozní a konkrétní návrhy zaměřené na vytvoření solidních sociálních práv, těchto základních práv v Evropské unii na jednotném trhu Evropské unie. Dále se obracíme jak na komisi, tak i na sociální partnery, kteří budou muset sehrát velmi důležitou roli. Myslím si, že těchto pár poznámek na úvod eh, nám umožní tuto diskusi zahájit. Já ji tedy tímto otevírám a musím říci, že je pro mě opravdu velkým potěšením, že mohu říci, že zde budeme mít tři řečnice. To si myslím, že musíme zdůraznit. Je dobře, že tady čas od času máme všechny řečníky ženy. To si myslím, že je trochu odchylka od těch špatných návyků, které máme v našich institucích. Takže zde máme paní Katiu Leto, která je uh, zástupkyni generálního tajemníka Evropské konfederace odborových eh, svazů, zabývá se ekonomickými politikami, evropským semestrem, ale především věcmi, které souvisí s prací, se zaměstnaností. Má tedy bohaté mezinárodní zkušenosti. Potom dáme slovo paní Teres de Lidekerk, která je generální ředitelkou Business Europe Studovala politické vědy a také mezinárodní hospodářské vztahy v Londýně a v Business Europe působí už od roku 1990, a takže má bohaté zkušenosti ohledně všech eh, témat naší diskuze. A potom Gabriel Bischoff, která je eh, předsedkyní skupiny pracujících v Evropském hospodářském a sociálním výboru a pochází tedy z odborářského prostředí, především z Evropské federace pracovníků v metalurgii, ale také byla ředitelkou eh, odboru pro evropské politiky DGB a eh, v Německu. Jsem velmi rád, že zde máme také zástupkyni Evropského hospodářského a sociálního výboru, protože mezi tímto parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním výborem teď byl vybudován most, to si myslím, že by mělo zlepšit vztahy mezi našimi institucemi, zjednodušit je. Ale důležitější než tento most je rozvoj kontaktu, rozvoj vzájemných propojení mezi prací v parlamentu a v EHSV. Ale také s výborem regionu třeba rozvíjet vztahy. Každý z vás bude mít 10 minut na svůj příspěvek a potom dám slovo naší kolegyni Marii Joao Rodriguez, která byla zpravodajkou v Evropském parlamentu ke zprávě, která zde byla zmíněna. Takže Mario, ty budeš mít pět minut na to, aby si přednesla svůj příspěvek. Takže rovnou dávám slovo paní Katia Leto. Thank you, Mr. Chair. Já vám děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu a poslanci národních parlamentů, dámy a pánové, je mi ctí hovořit zde jménem Evropské konference odvodových spazí, svazů ETUC. Řada a pracující v Evropě se obává své budoucnosti. Vidí, že politika úspory je často a, používána i jako eh, zastěrka k eh, osekání eh, veřejného sociálního zabezpečení. Systémy kolektivního vyjednávání jsou během, a byly během krize a jsou stále oslabovány. Evropští politici musí ukončit politiku úspor a zaměřovat se místo toho na trvale udržitelný Eh, systém růstu a eh, trvale udržitelnou hospodářskou a sociální politiku. Evropská unie musí zajistit, aby eh, sociální práva byla na stejném byla stejně důležitá i jako hospodářské svobody. Jinak frustrace a zoufalství lidí může ohrozit sociální soudržnost a začlenění. Chtěl bych teď zde něco eh, důležitého přispět. V ETUC už od 90. let jsme podporovali eh, vždycky eh, tedy vnitřní trh, jednotný trh. Věděli jsme, že dojde k restrukturalizaci, ale zároveň jsme byli vždy ujišťováni, že zisky z evropské integrace budou sdílené a že ti pracující, kteří přijdou o práci díky této změně, budou podpořeni. Další slib byl, že bude sociální Evropa soubor minimálních závažných pravidel, která zabrání úprku směrem dolů. A to tím, že se vytvoří pokročilé sociální modely a ostatní se podle nich přizpůsobí. Dámy a pánové, potřebujeme silnou sociální dimenzi. ETUC vítá návrh na Evropský pilíř sociálních práv. Eh, odbory eh, podali tisíce eh, reakcí do veřejného připomínkového řízení. Také vítáme, že Evropský parlament přijal zprávu Marie Joao Rodriguez, která zohledňuje celou řadu našich požadavků. Stanovili jsme pět priorit. Jde o to, aby bylo více a lepších pracovních míst, vyšší investice, na nárůst platů, spravedlivá transformace a evropský sociální model těchto pět požadavků eh, je navzájem eh, hluboce vnitřně propojeno. Za prvé, více lepší a eh, pracovních míst, která budou lepší. Dnes přes 20 milionů Evropanů stále nemá práci. Dlouhodobá nezaměstnanost se dvojnásobila v, od krize. Vysoká nezaměstnanost mládeže ohrožuje celou generaci. Potřebujeme, aby všichni eh, se účastnili na trhu práce, ale také potřebujeme kvalitní eh, pracovní místa, ne eh, nejistá a pracovní místa bez žádného zabezpečení a bez budoucnosti. Za druhé, musíme dosáhnout vyšších investic. Veřejné investice se sice v poslední době stabilizovaly, ale nepoměrně v rámci politiky úspor eh, utrpěly. Eh, podle zvláštních a to i podle eh, zvláštních ustanovení k jejich ochraně v rámci Paktu stability a růstu. Evropská komise navrhla opatření, která jsou stále nedostatečná vzhledem k podmínkám v některých, některých členských státech. Revize Paktu stability a růstu by umožnila kontracyklická opatření, zejména během mm, ekonomického poklesu. Soukromé investice v době nízké, invest- v době nízké inflace jsou odkládány a stále se, vrací na, stále se nevrátily na předkrizovou úrovni. Je třeba silného veřejného tlaku investičního podnětu. Celkové investice v rámci Evropského fondu strategických investic jsou téměř eh, na polovině eh, té eh, výroční sumy, kterou komise považuje za nezbytnou a veřejné investice nebyly dostatečně mobilizovány, jak se plánovalo. Ty prostředky měly jít zejména do zemí a sektorů, kde jsou třeba. Souhlasíme s potřebou lepší koordinace mezi jednotlivými evropskými plány pro hospodářský rozvoj. Evropa má nízký růst, nízkou zaměstnanost, nízké investice a nízkou inflaci. ETUC se domnívá, že tento stav věcí lze překonat tím, že vytvoříme v evropskou pokladnu, která bude zodpovídat e, za veřejné investice a za podporu evropské hospodářské obnovy. Za třetí, Pracující eh, si eh, zaslouží zvýšit platy. Od krize eh, se mzdy propadly v poměru k produktivitě. To poškodilo vnitřní poptávku a vytvořilo obrovskou nerovnost. I zde už bylo dříve uvedeno, že téměř čtvrtina obyvatelstva v Evropě žije na hranici chudoby nebo je ohrožena chudobou. Potřebujeme Eh, spravedlivou, eh, spravedlivou, spravedlivou redistribuci a, a spravedlivé zdanění. Eh, Lepší mzdy jsou zajištěny lepším tedy autonomním kolektivním vyjednáváním mezi sociálními partnery. Potřebujeme podporu sociálního dialogu mezi všemi úrovněmi v Evropě. Za čtvrté, pracující musí dostat záruku spravedlivé transformace eh, s, od, mezi dnešním eh, stavem a digitální ekonomikou. Potřebují správné eh, kvalifikace, nové dovednosti na pracovním trhu. To potřebujeme, to potřebujeme všichni, ale potřebujeme také tvorbu nových pracovních míst, abychom vykompenzovali ta, která mizejí. Potřebujeme eh, za páté také obnovit eh, důvěru v evropský sociální model, jedinečný sociální model. Sociální dialog a kolektivní vyjednávání by eh, se měly mm, prosazovat a respektovat všude v Evropě. Kolektivní vyjednávání je klíčem trvale udržitelného růstu a mm, rovný přístup k sociální ochraně musí být zarušen. Eh, naši kolegové eh, zdůrazňují, jak je tato otázka důležitá. Jako Evropané bychom měli být eh, hrdí na naše silné stránky a rozvíjet je. Dámy a pánové, závěrem bych uvedla, že sociální rozměr Evropské měnové unie by měl obsahovat sociální práva. Národní sociální partneři by měli být posíleni ve své úloze a měla by být respektována jejich autonomie. Evropská konfederace odborových svazů ETUC a její eh, pobočky po celé Evropě nepřijmou eh, snižování vysokých standardů a eh, a další redukci i tě, už těch eh, některých nízkých standardů. Naopak, eh, smlouva nás zavazuje k sociálnímu pokroku. Toto je cesta vpřed. Pracující si zaslouží, nechť nastane sociální pokrok. Děkuji. Merci. Děkuji. Poslechli jsme si tedy první náhled, a sice náhled odborářský především na sociální dialog a také jsme se vyslechli, jaké jsou požadavky evropských odborových organizací. A teď eh, zde budeme mít jiný přístup, a sice přístup Business Europe. Takže dávám slovo paní Terese de Lidekerk. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Evropskému parlamentu za to, že mě pozval na tuto meziparlamentní konferenci na tak důležité téma, na kterém pracujeme jako Business Europe od samotného počátku, od našeho vytvoření v roce 1958, protože sociální dimenze Evropské unie se diskutuje už od samotného počátku. A první věc, kterou chci zdůraznit eh, dnes odpoledne, je fakt, že sociální Evropa je dnes realitou, ale složitou realitou, protože je kombinací národních sociálních systémů, které nabízejí zaměstnancům vysokou úroveň ochrany. Pracují společně s celou řadou národních průmyslových systémů, včetně sociálních partnerů. V uplynulých letech se k tomu přidal ještě významný korpus evropské legislativy o pracovních podmínkách Především ta široká základna práv, které jsou zakotveny v různých sociálních směrnicích, které doprovázely vytvoření jednotného trhu. Business Europe byla do těchto diskuzí od počátku zapojena a musím říci, že také dostala této výzvě, když předseda Delora vyzval celou řadu organizací, aby zahájili bilaterální dialog o sociální dimenzi trhu. V té době Business Europe byla jediná soukromá organizace, která přijala toto pozvání a zahájila konzultaci s ETUK. Vydali jsme celou řadu společných stanovisek o integraci pracovního trhu, o Policymixu, která jí má pomoci přechodu k jednotnému trhu a tak dále. V další fázi s Maastrichtskou smlouvou jsme byli také schopni společně s ETUK udělat další důležitý příspěvek do diskuze a k budování sociální demenze Evropské unie tím, že jsme se dohodli na systému, který umožní evropským sociálním partnerům jednat nebo vyjednávat široké rámcové dohody na úrovni EU. To je systém podle článku 154 a 155 a smlouvy a tyto články jsou založeny na dohodách mezi Business Europe z té doby a ETUC v té doby Evropskou konfederací odborových svazů. My jsme zahájili tento krok proto, že Maastrichtská smlouva rozšířila hlasování kvalifikovanou většinou na pracovní podmínky, což bylo klasicky součástí kolektivního vyjednávání v členských státech, takže tam zde byla možnost pro sociální partnery, aby dále jednali o těchto otázkách. V nedávné době, když se ujal funkce předseda Juncker tak vyzval sociální partnery, aby dali sociálnímu partnerství nový impuls. I zde jsme přijali pozvání a téměř po ročních diskuzích minulý rok jsme se dohodli na důležitém prohlášení společně s komisí, radou a odborovými svazy, abychom tedy znovu zahájili sociální dialog. A to je pochopitelně velmi důležité téma k diskuzi. Diskutujeme o tom, jak dále rozvinout sociální dimenzi Evropské unie. Pro Business Europe je zcela jasné, že tento nový začátek a toto úsilí o zlepšení evropského sociálního modelu musí se těšit pomoci sociálních partnerů, musí být součástí skutečného sociálního dialogu a reformovaného sociálního partnerství. Protože je pravda, že se změnami, k nímž dochází ve světě, v Evropě, ve které podniky fungují podle požadavků pracujících, tak musíme tento systém přizpůsobit. Jsme přesvědčeni, že za současných podmínek, kdy Evropa a nejen Evropa ale především Evropa čelí rostoucímu populismu a protekcionismu, je velmi důležité orientovat evropské politiky tak, aby nastartovaly zaměstnanost a růst v Evropě. V sázce toho hodně. Firmám i občanům leží na srdci budoucnost. Hodně jsme si toho vyslechli a já si myslím, že je také spravedlivé říci, že zde máme také spoustu malých a středních podniků, které mají obrovské obavy o svou budoucnost za současných velmi obtížných podmínek. Když jsme společně diskutovali o tom, nebo když společně diskutujeme o tom, jak postupovat vpřed, tak musíme navrhnout reálná řešení a nesmíme vyvolávat eh, nereálná očekávání. To by bylo velmi nebezpečné, to by se nám vrátilo kdyby si lidé uvědomili, že jim dáváme nějaké sliby, které jsme schopni splnit. Podle naší analýzy současné sociální problémy v Evropě nejsou výsledkem nedostatečné sociální politiky. Když se podíváte na čísla, je to jasné. Evropská unie představuje 7 světové populace. Produkuje asi 22 světového HDP a 40 veřejných eh, výdajů na sociální oblast. Takže je třeba dostat lepší návratnost těch vysokých investic eh, do této oblasti, které děláme, abychom se ujistili, že úsilí, které vynakládáme, skutečně vede k zamýšleným výsledkům a sice k dosažení vyššího růstu a vyšší zaměstnanosti všude v Evropě. Dnes je smutná realita taková, že přes naše masivní investice do sociálních výdajů máme před sebou ještě dlouhou cestu, než vrátíme nezaměstnanost na úroveň před krizí. Podle našeho názoru je to způsobeno hlavně tím, a zmínil se o tom, zmínila se o tom i předřečnice, že došlo k poklesu investic, jak veřejných, tak eh, soukromých investic jako důsledek krize. Plně tedy souhlasíme s tím, že je třeba věnovat pozornost tvorbě podmínek k dalšímu zvyšování investic. Nicméně musí to být produktivní investice. Takže veřejné investice ano, ale produktivní veřejné investice. A pochopitelně i soukromé investice, ty musí se dotáhnout na vyšší úroveň, ale Musíme se vrátit také k otázkám, které se týkají především eh, pilíře sociálních práv. Musíme se podívat na to, jaké jsou potřeby společností, pokud jde o pracovní trh. A je pravda, že s novými požadavky spotřebitelů, s novými technologiemi, novými modely organizace práce, které vznikají v důsledku postupné digitalizace našich ekonomik, kde tedy Evropa ještě zaostává v porovnání s celou řadou konkurentů, se stárnoucí populací, různými požadavky na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem v jednotlivých životních etapách lidí, kteří jsou aktivní na pracovním trhu, nám určitě nebude stačit jedno jediné řešení pro všechny. Sociální politiky a politiky zaměstnanosti spočívají také v tom, že musíme vysvětlit a zohlednit problémy, na které narážejí ženy a muži na trhu práce. A tady se snažíme o nějaký kolotoč, nechceme ovšem, aby se nezaměstnanost přesunula z jedné kategorie pracujících na druhou, takže Musíme k tomu přistoupit opravdu celostně a máme pět hlavních oblastí. Především musíme podpořit tvorbu pracovních míst ze, stary, ze strany společností. To je nutné, pokud chceme skutečně reagovat na očekávání občanů. Za druhé, musíme také odstranit ty pasti chudoby nebo nezaměstnanosti, které ještě pořád existují v některých národních systémech. Za třetí musíme zlepšit školení a vzdělávání, protože je zde velmi ostudný evropský paradox a sice to, že máme vysokou nezaměstnanost a zároveň také vysoký počet neobsazených pracovních míst. Za čtvrté, musíme také odstranit eh, regulatorní překážky pro zaměstnanost eh, v národních legislativách. A tady nemám ani tak na mysli evropskou legislativu, která byla přijata v uplynulých letech. Eh, toto skutečně musí být stabilní, musíme se podívat na to, aby to bylo vše náležitě uplatňováno. Nicméně na národní úrovni je třeba udělat eh, změny. V neposlední řadě musíme také usilovat eh, o zefektivnění nákladů našich eh, bezpečnostních nebo záchranných sociálních sítí. To je také zásadní pro to, abychom nastartovali tvorbu pracovních míst. V Business Europe si nemyslíme, že zpřísňování zákonů v oblasti sociálního zabezpečení něco nastartuje. Naopak to bude mít eh, opačný účinek. Podle nás bychom se měli zaměřit na implementaci reform pracovního trhu a zaměřit se na oblasti, které přinesou rozdíl. Není to zásadní jen proto, abychom vylepšili růst a zaměstnanost, a zlepší se tím také soudržnost mezi členskými státy, protože pokud chceme dosáhnout postupné ekonomické a sociální konvergence, pokud chceme zmírnit rozdíly mezi členskými státy, tak je velmi důležité, abychom dosáhli většího pokroku při implementaci strukturálních reform v Evropě. A konečně pár slov k veřejným financím, k jejich zpřísnění, protože ať se nám to líbí nebo ne, je to součástí odpovědi na požadavek na zjednodušení sociálních perspektiv, protože nemůžete mít udržitelné systémy sociálního zabezpečení, aniž byste měli dlouhodobě zdravé veřejné finance. Je zde i role benchmarkingu. Benchmarking eh, je vnímán jako součást Evropského pilíře sociálních práv v konzultaci komise a ten musí být podle nás zakotven v evropském semestru. Neměli bychom zde vytvářet nějakou paralelní trať. Je také důležité, aby tento benchmarking respektoval limity evropských kompetencí a to znamená, Především, že musí respektovat nezávislost sociálních partnerů v členských státech a také národní struktury na určování platu. Na závěr Business Europe žádá komisi, aby v souvislosti s pilířem sociálních práv vytýčila novou strategii pro trh práce. Objevují se nové formy, které nám umožňují změnit fungování trhu práce a sociálního zabezpečení. Měli bychom dát prostor k experimentování v souvislosti s digitalizací naší ekonomiky a také bychom eh, měli umožnit vznik nové koncepce ochrany, která bude méně právnická, ale bude poskytovat eh, více možností, dá větší zodpovědnost jednotlivcům a pomůže jim rozvíjet jejich kariéry po dobu celého pracovního života. Merci. Děkuji. Tady jsme si poslechli, jaká je vize Business Europe v sociální oblasti. Připomněla se zde také evropská konstrukce od samotného počátku. Měli jsme tedy vizi odborářů, vizi zaměstnavatelů a teď dám slovo Gabriel Bischoff, aby nám řekla, jak se věci vnímají v hospodářském a sociálním výboru. Yeah, thank you, Claude. Dear members. Děkuji, Claude vážení europoslanci, národní poslanci, dámy a pánové, milí kolegové. Co slibuje Evropská unie a Evropské smlouvy? Je to slib vytvořit skvělý trh, komplexní postupy a mechanismy, nebo je to slib zlepšit blahobyt občanů a pracovní a životní podmínky? A to je něco, co by mělo být v samotném základu politiky, kterou tady děláme. Jsme o tom diskutovali, slyšeli jsme to od obou předřečníků, že Evropská unie má sociální model a že tento sociální model poskytuje občanům velice důležitá práva a ochranu. Bylo zmíněno, že evropský sociální dialog je naprosto zásadní pro zřízení, pro zavedení celé řady těchto práv. V debatě jsme tady slyšeli celou řadu faktů v tom smyslu, že e, sociální model v Evropě, na který jsme tak pišní, je ohrožen. Podíváme-li se na evropskou krizi a e, na ten šok, v roce 2008, tak eh, teď už máme téměř 10 let s těmi následnými efekty a 10 let, kdy se ta sociální krize stupňuje a 10 let, kdy Evropská unie nebyla schopná skutečně vyřešit ty problémy a vypracovat na ně společná, spravedlivá řešení, která by měla univerzální podporu. Slyšeli jsme o úrovni nezaměstnanosti, o úrovni e, nerovnosti, zejména jsme slyšeli o nezaměstnanosti mladých a neustále se snažíme najít nějaká malá řešení, ale zatím se nám to nepodařilo vyřešit. A řekněme si naprosto otevřeně, zaznělo to tady už také, pokud budeme takto pokračovat, tak euro selže. Ne proto, že ztratí důvěru trhu, ale selže proto, že ztratí důvěru čanů. A tím pádem všichni víme, co je v sázce. A proto v rámci Evropského sociálního, eh, hospodářského sociálního výboru eh, v rámci eh, pracovní skupiny, která je složena se zaměstnanců, zaměstnavatelů jiných skupin občanské společnosti, jsme přesvědčeni, že tyto eh, zvětšující se mezery v naší společnosti musíme řešit, jinak eh, nám hrozí další eh, desintegrace celé Unie. A proto podíváme-li se na titulek tohoto panelu, jde o komplexnější a koordinovanější sociální rozměr Evropy. A jenom, aby to bylo jasné, to není takový hezký sociální přídavek nebo nějaká nadstavba. Znamená to, že EMU e musíme změnit a musíme tam zavést ten sociální rozměr eh, v té fiskální i hospodářské politice, kterou provádíme. A proto jsme eh, u nás ve výboru eh, sebrali komplexní balíček názorů na posílení a stabilizaci EMU a formulujeme konkrétní návrhy. Jsou to návrhy, které by mohly být provedeny okamžitě, pak jsou to jiné návrhy, kde si myslíme, že je potřeba ještě reflektovat, zda bude potřeba využít rozšířenou nebo strukturovanou spolupráci a jsou to také návrhy, že jsme přesvědčeni, že změna smluv bude nutná, byť víme, jak komplexní a problematický to je proces, tak přesto musíme i tento směr zvažovat, protože jinak eh, ta reálná stabilizace není možná. Eh, silnější sociální rozměr je pro nás tím pádem klíčovým aspektem a debata o sociálním pilíři je dobrý základ, dobrá iniciativa, která může sloužit jako nástroj tohoto postupu. Proto jsme minulý týden v hospodářském a sociálním výboru jednomyslně přijali naše stanovisko o sociálním pilíři s jasnými doporučeními, na kterých se všichni shodneme, tedy zaměstnavatele, zaměstnanci, různé sociální organizace, všechny části občanské společnosti. Všichni se shodneme, že je potřeba to řešit. Zmíním dva aspekty, které zmiňujeme. Myslím si, že je skvělé vést takovouto meziparlamentní debatu, protože propojení mezi Bruselem a členskými státy nefunguje. Proto jsme iniciovali 28 debat v jednotlivých členských státech se všemi zúčastněnými stranami. Máme tam více než 1800 zástupců občanské společnosti, kteří jako multiplikátoři říkají, že je potřeba se tady sejít a tuto debatu vést všude, nejen v Bruselu. Takže Dovolte mi zmínit některé návrhy, které jsme odsouhlasili. Eh, obecně za to v té eh, práci ohledně budoucnosti EMU řekli jsme, že je velice důležité, aby abychom eh, zdůraznili eh, vzájemnou návaznost hospodářské a sociální politiky, protože s krizí se buď zaměřujeme jenom na hospodářskou politiku, anebo na sociální politiku, ale je potřeba si uvědomit, že je potřeba najít rovnováhu mezi nimi a je potřeba zvážit eh, důsledky obou těchto politik. Máme situaci, kde hospodářská politika posledních let se sleduje jako něco, co jak si činí život v členských státech méně sociálním, což podkopává sociální situaci a možnosti kolektivního vyjednání, vyjednávání v celé řadě členských států. Myslíme si, že uvolnění politiky úspor je krokem správným směrem, ale je zapotřebí více investic, je potřeba více veřejných investic, je potřeba využít evropský semestr, a dosáhnout lepší zaměstnanostních a sociálních cílů, což je e, na stejné úrovni jako hospodářské cíle a makroekonomické, makroekonomické cíle v rámci evropského semestru. Proto jsme už ve starším stanovisku navrhovali, že potřebujeme silnější makroekonomický dialog pro eurozónu, který bude pokrývat všechny země EU za, účastní, za účasti Eh, sociálních ministrů, finan, ministrů financí, za plné eh, součinnosti sociálních partnerů. To lze udělat okamžitě. Máme makroekonomický dialog, nepotřebujeme změny smluv, takže to by se mohlo řešit rovnou. A posílilo by to eh, jaksi angažovanost sociálních partnerů, protože sociální partnery potřebujete, pakliže chcete řešit některé ty nerovnováhy, kterým aktuálně čelíme. Rovněž jsme přesvědčeni, všechny tři skupiny, a to také řešíme v rámci našeho stanoviska sociální pilíři, že potřebujeme větší míru flexibility a že potřebujeme nějaké jednoznačné pravidlo pro veřejné investice. To musí být investice do budoucna do budoucnosti. Jinými slovy, hlavně řešení otázky digitalizace, budoucnosti práce a nutných přechodů, kterých bude potřeba dosáhnout e, za účelem investice do budoucnosti a dát občanům naději, že v Evropské unii najdeme způsob, jak politicky ovlivnit budoucnost práce, protože tady nejde hlavně o technologii, ale hlavně jde o dobrou politiku. A Evropa je právě to místo, kde se to dá řešit, protože celá řada problémů, kterým čelíme, co do budoucnosti práce, nelze vyřešit eh, pouze na národní úrovni. Podíváte-li se například na práci na platformách a tak dále, protože tento druh práce není omezen na jeden národní trh práce. Rovněž si myslíme, že v rámci Junkrova plánu potřebujeme lepší vyvážení těch jednotlivých regionů, aktuálně to tam není a že je potřeba to více spojit s sociálními investicemi a s tím balíčkem pro sociální investice. Rovněž jsme přesvědčeni, že potřebujeme vyšší míru solidarity a mechanismy pro konkurenceschopnost pro řešení asymetrických šoků a nerovnovách. Rovněž i zde bude zapotřebí zavést určité redistribuční mechanismy. Na druhou stranu je velice důležité, aby došlo k lepší harmonizaci systému sociální ochrany, a to znamená, že potřebujeme e, závazný nějaký závaznou nějakou záchytnou síť. V Evropě už jsme e, navrhli rámcovou směrnici o minimálních příjmech, abychom zajistili hospodářskou a teritoriální kohezi. A bude potřeba také řešit otázku minimálních platů v Evropě, ne tím, že zavedeme minimální plat nebo minimální mzdu, ale e, náš návrh se týká hlavně práce, Mezinárodní organizace práce v této věci. Je potřeba zajistit konvergenci směrem nahoru v oblasti platů a pro nás to znamená, že e, se musíme dostat e, z toho minima dvou eh, mediálních minimálních platů, eh, že to by mělo být tedy ta 60% hranice minimálního platu, nicméně mě už dochází čas, takže eh, zkrátka, my zde máme dvě takové myšlenkové školy. Jedna škola říká, ano, jdeme na to dobře, akorát je potřeba vynucovat pravidla, ale lze pokračovat tak, jak to děláme teď. Druhá strana říká, podívejte, my jsme vyprodukovali celou řadu problémů a nerovností, sociálních problémů a je potřeba změnit způsob fungování, potřeba lépe vyvážit hospodářský a sociální rozměr. A já si myslím, že bude velice důležité eh, nejen se přidržet těch jednotlivých myšlenkových škol, ale najít pragmatická řešení a rozumná řešení, abychom ukázali občanům, že to zvládneme, že ty výzvy dokážeme vyřešit a že jsme schopni to lépe řešit v Evropské unii se společným trhem pro, pro půl milionu lidí, půl miliardy lidí, což je přesně naše silná stránka. Děkuji. Merci pour cette note positive. Děkuji eh, za tento pozitivní tón. To nám umožňuje mít takový pozitivní výhled do budoucnosti se sociálním dialogem, sociální dimenzí. Je třeba zvýšit zapojení sociálních partnerů, ale také než dám slovo Marie Žau Rodriguez, tak bych ještě rád odkázal na zprávu hospodářského výboru o základních sociálních právech. Já si myslím, že je velmi správné jej zmínit, protože je to tam jednomyslně přijato u nás v Evropském parlamentu, je to trošičku jinak, ale dávám zpravodajce slovo. Děkuji, je mi velkým potěšením představit zprávu nedávno přijatou Evropským parlamentem ohledně Evropského pilíře sociálních práv, která eh, získala velkou většinu a podporu pěti frakcí zde. Takže to je, myslím, velice smysluplné a zdůrazňuje to to, že Vlastně tady eh, jsou dva další stínoví zpravodajové, je tady Tom van del Candelare za EPP a eh, Eric Calvé Chambon. Takže my jsme prováděli velice intenzivní vyjednávání a připravili jsme, myslím, velice smysluplnou zprávu. Naším eh, hlavním zájmem bylo zohlednit situaci občanů, protože Všichni vidíme, že občané dnes mají pocit, že svým způsobem ztrácejí nad situací kontrolu a chtěli by tu kontrolu opět získat. Takže ten pilíř sociálních práv by jim měl dát víc možností, jak získat své vlastní pracovní podmínky a životní podmínky zpět pod kontrolu. My jsme přesvědčeni, že toto je velice včasná iniciativa, kterou Evropská komise navrhla, protože jsme konfrontováni novým myšlenkovým hnutím napříč Evropou, eh, které říká, že nejlepší způsob, jak chránit občany, je vrátit se do režimu národních hranic. A my zde v Evropském parlamentu, nebo alespoň většina z nás v to nevěří, myslíme si, že to je iluzorní a raději bychom nabídli lepší evropská řešení, která budou doplňovat eh, dobrou národní politiku. Druhý cíl, který jsme měli, bylo nějak vyřešit divergenci mezi členskými státy a potřeba znovu spustit eh, tu konvergenci hospodářskou i sociální směrem nahoru za účelem dosažení dobře fungujícího jednotného trhu a dobře fungující eurozóny. Proto jsme vypracovali zprávu, která aktualizuje Eh, tyto sociální standardy, ale také identifikuje způsoby, jak ty sociální standardy začít naplňovat. Hlavní naší obavou bylo vyřešit situaci občanů eh, v celém životním cyklu, to znamená od dětí počínaje, abychom bojovali s dětskou chudobou. Eh, šlo o silnější záruku pro mladé, šlo o lepší vyvážení pracovního a soukromého života, ale také jsme se zabývali novými trendy na trhu práce, eh, zejména například zohlednění digitální revoluce. Naše pozice je, že uznáváme, že v digitální revoluci se skrývá veliký potenciál a ten je potřeba využít a udělat, eh, učinit z něj více lepších pracovních míst. Proto jsme došli k závěru, že potřebujeme vytvořit podmínky pro všechny pracující, všechny zaměstnance, kteří jsou propojeni s digitální ekonomikou, aby mohli spoléhat na jasnou pracovní smlouvu s jasnými pracovními podmínkami, s jasným přístupem k sociální ochraně, tedy upraveno podle jejich potřeb. To je velká inovace, kterou musíme dále rozvíjet, abychom co nejlépe zužitkovali tu digitální revoluci. Eh, rovněž eh, pamatujeme na potřeby nastavení nového sociálního práva pro 21. století, což je tedy ta myšlenka eh, skills guarantee, to znamená nějaké dovednostní záruky, jinými slovy. Myslíme si, že minimální úroveň vzdělání pro všechny v Evropě by měla být úroveň sekundárního vzdělání, což je minimální úroveň pro celoživotní vzdělávání. A my jsme přesvědčeni, že tato záruka dovedností by měla se stát sociálním právem. Eh, teď, co se týká platu. Eh, došli jsme k závěru eh, v závěrečné, v závěrečné verzi této zprávy, že musíme zajistit minimál, nějakou úroveň minimálních platů, ale je potřeba respektovat práci sociálních partnerů a sociální dialog, aby se stanovovaly platy a zohlednila se přitom produktivita a její vývoj. Zabývali jsme se také eh, možností investic. A to investic eh, za účelem vytváření pracovních míst, ale také za účelem zajištění sociálních investic. A proto jsme v těch eh, výzvách hodně diskutovali o možnostech využití komunitárního rozpočtu Evropského fondu pro sociální investice a diskutovali jsme také otázku dokončení EMU řádnou fiskální kapacitou. Jsme přesvědčeni, že všechny tyto nástroje musí být vyvinuty a to takovým způsobem, abychom byli schopni zvýšit úroveň investic eh, a nasměrovat to do budoucna za účelem vytváření nových pracovních míst a kvalitních pracovních míst a zajistit přístup k sociální ochraně pro všechny zúčastněné. Rovněž si uvědomujeme, že je potřeba něco udělat eh, s daňovou politikou. Uvědomujeme si, že náklady na práci e, jsou už příliš vysoké v Evropě a proto jsme říkali, že chceme-li zajistit udržitelnost systému sociální ochrany, musíme přesunout daňové zatížení z toho faktoru práce na jiné faktory. A nakonec doufáme, že všechny tyto myšlenky, jakmile komise předloží svůj návrh ohledně pilíře pro sociální práva, by měly být začleněny do eh, plánu eh, pro budoucnost Evropské unie, který má být schválen v Římě a doufáme, že sociální partneři eh, s námi v tomto budou souhlasit, až se budou scházet na tripartitním samitu před, tou, před tím římským zasedáním rady. To je vše. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Vidíme, že tento sociální pilíř je velmi důležitý, vidíme, jaká očekávání vyvolává. Vidíme to také v těch dvou zprávách, eh, které přijal jak Evropský hospodářský a sociální výbor, tak i Evropský parlament. Vidím, že vše se nedá vyřešit pouze prohlášením eh, o našich intencích. Vše se musí co nejrychleji začít realizovat konkrétními politikami. Teď tedy navrhuji, abychom zahájili diskuzi. Nejdříve dám slovo paní Klaře Marques Mendes z Portugalska, EPP, prosím, dvě minuty a uvidíte takové lampičky, které se rozsvítí, když to bude znamenat, že si máte pospíšit. Děkuji, eh, pane eh, předsedo, a přeji dobré odpoledne všem eh, kolegům. Chtěl bych zdůraznit, že toto je velice důležité téma. Jsem ráda, že máme příležitost probrat všechny tyhle ty otázky, které eh, souvisejí se zaměstnaností a se sociálními věcmi, sociálními právy. Protože tohle je opravdu klíčové pro eh, zajištění té sociální koheze, kterou teď tak potřebujeme. Já si myslím, že je důležité, abychom eh, se zaměřili na pracovně právní otázky a zaměřili se na politiku boje se zaměstnaností, Se zaměstnaností. Potřebujeme eh, opravdu eh, lépe, eh, lepší pracovní místa a jejich větší počet. Po Portugalsku jsme prošli složitou krizí a, a ta nás vedla k šokující nezaměstnanosti. Čísla už se teď zlepšují ale myslím, že to je výsledek strukturálních reform, které um, byly v zemi vykonány, zejména uh, reformy pracovně právní legislativy. Šlo o to, aby firmy byly konkurenceschopnější, aby celkově byla ekonomika konkurenceschopnější. A jsme přesvědčeni, že ty uh, výsledky, to znamená snížení nezaměstnanosti, Eh, že to bylo eh, výsledkem přesně našich snah. Členské státy eh, intenzivně pracují po celé Evropě, všechny členské státy se snaží koordinovat svoji politiku a pokud se nám to bude dařit toto častěji do budoucna, tak ty výsledky budou ještě lepší, až se budeme pokoušet dosáhnout ty cíle, které všichni považujeme za nám drahé, to znamená lepší sociální kohezi. Děkuji. A nyní Andrike Kalfe Šambon, člen Evropského parlamentu za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit svým jménem, ne tak za ALDE, protože to je velmi široká frakce, která má různé názory na některá témata. Já osobně zmíním pouze tři. Za prvé, je jasné, že toto je politické téma, prvořadé politické téma ve světě i v Evropě. To znamená, existence sociálního pilíře sama o sobě je dobrá k tomu, abychom znovu zjistili nebo znovu vytvořili vůli budovat Evropu v okamžiku, kdy jsou občané demotivovaní. A je zcela zásadní, vsadit na sociální dimenzi, která půjde ruku v ruce, která bude doprovázet měnovou unii, jednotnou měnu a tak dále. Za druhé chci říci, že musí zde existovat evropská solidarita. Nemůžeme občanům říci, že když banky z lepších zemí či jiných jsou ohroženy, tak eh, se použijí evropské peníze k ozdravení financí, anebo když eh, se konečně šťastně začínáme zabývat obranou Evropy, tak eh, bereme peníze na to, abychom zajistili nějakou minimální obranu teď ve chvíli, kdy nás opouštějí naši spojenci. A když nedojde k sociálnímu transferu v rámci Evropy, a teď opravdu nemluvím za ALDE, je třeba mít sociální fond eh, pro složité období, abychom si mohli zajistit takovouto solidaritu. A poslední věc, kterou chci říci. Praktická realizace některých práv, jejich uplatňování, právě to bude oříšek. Například eh, na evropské úrovni budeme hovořit o právu, ale jak eh, provádět kvantifikaci, když máme tak odlišné trhy práce? To je velmi obtížné. Děkuji. Pan Andrej Unko z německého parlamentu. Die Linke. Um. Ano, mnohokrát děkuji. Eh, index sociální eh, spravedlnosti eh, Bertelsmannové nadace, vydaný před několika týdny, ukazuje alarmující čísla. 118 milionů lidí v EU, to znamená 23,7 je ohroženo sociálním vyčleněním nebo chudobou. Podíl pracujících chudých, znamená lidí, kteří navzdory plné zaměstnanosti stoupl o 8%. Nezaměstnanost mládeže je stále vysoká a sociální rozdíly mezi zeměmi a, a také uvnitř zemí rostou. Předseda Berta Spalmenadace to komentuje následovně. Stav, eh, rostoucí podíl lidí, kteří nejsou schopni eh, pracovat eh, z výsledku, nebo žít z výsledku své práce, ji podkopává náš sociální řád. To jsou alarmující slova ty eh, výsledky jsou opravdu eh, zcela eh, vážné a opravdu to ohrožuje v evropskou soudržnost. Není to jenom důsledek špatné politiky na nacionální úrovni, na národní úrovni, ale myslím si, že tomu také přispívá reakce na finanční a hospodářskou krizi, podle mého soudu špatná. A je to také zabudováno v eh, architektuře měnové a hospodářské unie, například eh, v, těmi, eh, v těch nesmyslných maastrických kritériích. Evropská komise uznává problém a pokouší se jej řešit evropským pilířem sociálních práv. To určitě bude dobře znít. Můj dojem je, a moje otázka je, jestli stačí to, co se děje. Pokud se podíváte eh, na to podrobněji, tak ten evropský pilíř sociálních práv vypadá eh, jako takový obrovský eh, obrovský obr z dětské knihy, a čím více se k tomu, čemu člověk přibližuje, tím se zmenšuje, tím více tam jako různých indikátorů, srovnání a mně se zdá, eh, že eh, ta klasická konstrukce sociálních práv jako Evropská sociální eh, charta to opravdu není. A vítám tyto iniciativy, vítám také požadavek ze zprávy, že sociální charta bude tedy přijata, ale já si myslím, že potřebujeme větší změnu paradigmatu, abychom se dobrali k nějaké sociální Evropě. Děkuji. Merci. Maintenant... Děkuji. A nyní Tom van den Pendelar z Evropského parlamentu, který byl stínovým zpravodajem k sociálnímu pilíři. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, to jste řekl přesně. Dámy a pánové, Evropská unie je jedinečný projekt, který eh, doposud přinesl nevýdaný blahobyt hospodářský i sociální. Záleží samozřejmě na pohledu a, a, a, uvědomíme si, že eh, jsme eh, na stejném místě, kde eh, Evropa byla založena, ale musíme si uvědomit, že pokud to takhle půjde dále, jak to jde teď, tak Evropa nestratí důvěru v Evropu. A sociální soudržnost je velice důležitá. Jak na národní úrovni, tak na evropské úrovni je třeba hovořit o sociálním rozměru, zamýšlet se nad ním. Mimořádné je, abychom se zaměřili na sociální pilíř ale pokud máme nějaký úkol v této debatě, tak si myslím, že to je přejít s návrhy na konkrétní zlepšení, abychom ukázali, že Evropa funguje a abych, že e, jsme schopni napříč stranickými hranicemi nalézt konsenzus a, a přijít s konkrétním eh, zlepšením. To nejhorší, co můžeme udělat, je, že upadneme eh, do typické eh, zákopové války politické, která také zuří v této sněmovně, že tady máme všichni politická přání, ale vůbec nejsme schopni si dobrat politická řešení. Já si myslím, eh, že ten rámec, ve kterém se musíme pohybovat, je jasný. Potřebujeme eh, jasně eh, říci, že naše členské státy se liší situace od, v Německu a v Nizozemsku se liší od Portugalska a Řecka. A, a také musíme respektovat sociální dialog. Něco, co jsme tady léta pečlivě budovali, nemůžeme jen tak vydat v šanc. A pane předsedo, já si myslím, že náš úkol je Eh, zcela eh, zřetelný, eh, vyplynulo to i z těch prezentací. Musíme se postarat o to, aby pokračovala sociální konvergence, ale zároveň musíme respektovat rámec, který nám nabízí evropský semestr, jak sociálně, tak hospodářsky. Musíme se postarat o také využití nové digitální revoluce jako Evropský parlament a jako všechny parlamenty v Evropě musíme být průkopníky v této debatě. Nesmíme zaostávat. Děkuji. Merci. Děkuji, mám ještě tři řečníky, takže tady uzavřu seznam řečníků, abychom dodrželi také náš plán s ohledem na tlumočníky. Teď je Ivan González z Portugalska SD. Rád eh, pelo eh, Děkuji. Eh, rádi bychom poblahopřáli panelistům, včetně Marie João Rodrigues k Evropskému plíži sociálních práv. Myslím, že Evropa by si měla více dělat starosti ze sociálních otázek, čelí výzvám a hrozbám je tady zvláštní otázka nezaměstnanosti mládeže a nám se opravdu nepodařilo eh, řešit ty, nedaří řešit ty sociální nerovnosti, které naopak rostou v Unii. Eh, spousta Evropanů je opravdu ohrožena chudobou. Myslím, že bychom měli udělat všechno, co je možné. A vyhýbat se eh, populistickým řešením Prostě eh, nelze eh, napadat imigranty jenom. To jde úplně proti základním eh, hodnotám Evropské unie, těm základním hodnotám mm, svobody a solidarity. Solidarita musí existovat mezi různými národy. Já jsem z země z Portugalska, která dostala záchranný balíček, který splnila a v roce 2015 měla už deficit 2,3%. Ale dodržování rozpočtových cílů není samo o sobě eh, cílem. Musíme eh, se eh, zabývat tím, jak reformovat sociální politiku tak, abychom měli více veřejných investic, více sociální spravedlnosti a Evropu, která umožní svým národům žít lépe. Jde tady o budoucnost Evropy eh, a, jejich národů, protože je tady obrovské riziko, a, eh, eh, kterému v nejbližší době čelíme. Děkuji Sofie Ribeiro z Portugalska z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Všem přeji dobré odpoledne, včetně panelistů. Tato debata prostě nemůže být jenom ideologická. Musíme ji vést na dvou úrovních. Musíme se zabývat konvergencí mezi sociálními politikami. Pokud tohle bude sterilní debata, která eh, zcela eh, nesouvisí s eh, evropskou integrací, tak si myslím, že to bude škoda. Jaké sdílené kompetence máme? co je v rukou Evropské unie a co je v rukou členských států. Pokud budeme hovořit o tom, jakou politiku potřebujeme pro a, a, a rovnost a pohlaví a tak dále, tak je to v pořádku, ale hm, měli bychom si pamatovat, jaké návrhy by měly e, přijít z Evropského parlamentu a jaké e, z členských států, pokud se podíváme na směrnici o vyslaných pracovnících, tak to je jasná, jasný doklad toho problému. Pokud hovoříme o konvergenci bez eh, integrace, tak eh, je to prostě eh, neplodná debata. Musíme si vždycky klást otázku, jak tohle váže na hospodářskou politiku. Zavedli jsme sociální indikátory k zaměstnanosti a a tam zkoumáme, jestli ta politika je vhodná, ale potom je třeba přijmout i další krok, a sice seřadit, sestavit mechanismy, které budeme moci použít, když ty indikátory eh, půjdou špatným směrem. Sociální indikátory musí být vyváženy proti hospodářským indikátorům, tak, aby eh, až dosáhnou alarmující úrovně, eh, se ten vývoj měl, musel obrátit. Samozřejmě evropský semestr musí eh, v každé fázi eh, se obracet na eh, všechny sociální partnery a musíme se postarat nad, o to, aby to, o čem jednáme, bylo navzájem provázáno. Je třeba vyrovnat zájmy výboru Econ a v parlamentu evropském a Rada pro zaměstnanost a sociální záležitosti nemůže akorát následovat ECOFIN ve všem. Ještě mi zbývají dva řečníci. Jak vidíte, už jsme překročili čas, takže já poprosím dva poslední řečníky, aby hovořili pouze minutu. Nejdříve tedy Nikolaos Manios za GUE Řecko. Kalispera. E, Děkuji. Já se pokusím vystoupit pouze v jedné minutě. Sleduji celý postup, eh, všechny rozpravy i minulý rok a začínám mít strach, že si neuvědomujeme, v jaké historické době žijeme. Slyšíme zde tedy velmi kvalitní vystoupení, nicméně neslyšeli jsme, proč a jak jsme se dostali tam, kde jsme, proč 20 populace Evropské unie se nachází v této politováníhodné situaci. Velmi dobře, odkazujeme na krizi, ale jak k tomu došlo, o tom nikdo nic neříká. Lidstvo překonalo krize stejně jako v minulosti válkami, takže chceme něco takového? Ne, to si nedokážu představit. Takže se musíme zamyslet nad tím, proč jsme se dostali do této situace a ten důvod je hospodářská politika, která byla vnucena evropským státům. Tato hospodářská politika je trestající, uvaluje sankce na pracující, postihuje je a druhá věc má zájem pouze na nadměrné koncentraci bohatství. Děkuji a jako poslední řečník vystoupí italský zástupce Ribodo, socialisticko-demokratická strana. Děkuji, děkuji kolegové. Já jsem dnes dopoledne zdůraznila některé připomínky, které vyplynuly z diskuze ve výboru pro práci a sociální věci v italském parlamentu. Představili jsme závěrečný dokument a já se tedy proto omezím na to, abych předložila vaší pozornosti jednu věc, kterou považuji za velmi potřebnou, velmi nutnou. Je třeba jít tímto směrem. My věříme z celého srdce v sociální Evropu, chceme Evropu národu. A myslíme si tedy, že musíme usilovat všemi silami, abychom co nejrychleji postupovali na této cestě. A já bych byla ráda, aby tato diskuze, absolutně pozitivní, kde byly vyjádřeny různé pozice ubírající se správným směrem, aby tedy pokračovala i poté, co bude vydána zpráva komise. Aby zde tedy byla možnost i v národních parlamentech pokračovat eh, v těchto diskuzích. Děkuji. Děkuji. Tím jsme se tedy dostali k závěrům. Já děkuji vám všem za vaše vystoupení. Děkuji řečníkům za velmi kvalitní vystoupení, kvalitní zprávy. Děkuji také za vaše příspěvky. Já si myslím, že jsou důležité pro příští debaty, ale hlavně pro příští činy. Je logické, že zde jsou jisté rozdíly, to je samotná podstata demokracie. Nicméně v tom, co zde zaznělo, je celá řada společných bodů. A na závěr bych rád navázal na to, co zde říkal komisař pro hospodářské a finanční záležitosti Pierre Moskovici včera na zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Já si myslím, že jeho slova jsou v naší debatě zajímavá. Říkal, že bez sociální dimenze Evropská unie eh, bude paralizována. A velmi počítáme s tím, že ta bílá kniha, která bude předložena, k 60. výročí římské smlouvy bude obsahovat celou řadu prvků týkající se konvergence, ekonomické konvergence směrem nahoru. Bude tam jistá úvaha nad tím, jak poskytnout pojištění v nezaměstnanosti, jak se ujistit členské státy, především státy eurozóny, o tom, že je třeba přijímat reformy, realizovat reformy. To všechno jsou elementy, které jsou podle mě důležité v naší debatě. V různých příspěvcích i ve vašich vystoupeních jsme viděli, že v centru je evropský sociální model, který je v současné době v nesnadné situaci kvůli krizi, kvůli nedokonalosti určitých politik. A vidíme, že se prohlubují nerovnosti, prohlubují rozdíly v našich společnostech. A to vše ohrožuje soudržnost, a také to, abychom mohli do budoucna nabídnout našim spolupčanům lepší život. Jedním z klíčů, jak toho dosáhnout, je sociální dialog, posílení evropského sociálního dialogu. A ten evropský sociální dialog má smysl pouze tehdy, pokud umožní po uzavření dohody, aby se tyto dohody začaly uplatňovat konkrétně v činech, konkrétně v legislativě. To vše jsou tedy prvky toho budoucího, příštího sociálního pilíře. Potřeba posílit investice, kvalitní investice, sociální investice, ale především investice umožňující tvorbu pracovních míst a tím pádem eh, vedoucí k poklesu nezaměstnanosti. Musíme se také podívat na to, jak eh, ulevit eh, úsporným opatřením, jak dosáhnout toho, aby tato opatření byla do budoucna sociálnější. Je jasné, že Sociální politika je považována za zcela zásadní. Hovoří se zde také o nutnosti přizpůsobit naše systémy sociálního zabezpečení, aby reagovaly na potřeby mobility. To vyplývá i z našich diskuzí o revizi směrnice o vysílání pracovníků. S tím vším, jaké problémy či pozitivní věci přináší tato směrnice negativní v tom, že staví do konkurence členské státy i pracovníky. V každém případě si myslím, že je zásadní, aby jednotlivé instituce znovu získaly důvěru, tu potřebnou důvěru občanů, pracujících, podniku. A na závěr bych rád použil formulaci, kterou rád a často používám, i když to vypadá trošičku jako karikatura, je to dobrý výraz té absolutní potřeby, kterou pokrývá v historii našich zemí, v historii Evropské unie. Se nám nikdy nepodařilo vytvořit ekonomický ráj na sociální poušti. Stejně jako se nepodařilo vytvořit sociální ráj v ekonomické poušti. A to jasně ukazuje, jak je sociální vize s ekonomickou vizí propojena. Nemohou stát jedna proti druhé. Musí být sladěny na základě zájmu, které nás motivují, a sice blahobyt lidí, které zastupujeme. Já vám děkuji za vaše práci, jsem si jist, že všechny vaše příspěvky se budou podílet na našich řešeních výzev Evropské unie. Děkuji.